euh, voter. Pourquoi je fais cette proposition pour être clair? Navrhuji, abychom bod 5 až 6 toto zhlasování přesunuli na začátek další zkůzy, neboť nás zde není dostatečně, abychom mohli hlasovat. Eh, proto tedy eh, přicházím s tímto návrhem a jinak mám pocit, že by měl být pořad jednání jasný a bez změn. Má ještě někdo nějakou poznámku k pořadu jednání? Ne, takže můžeme začít. A co se týče tlumočení, máme veškeré jazyky výjima bulharštiny, maltštiny a chorvatštiny. Víte, že tlumočníci e, jsou ve stávce momentálně a my jsme již na našem posledním zasedání řekli, že podpoříme jejich zájmy, jejich postup. Rozhodně na závěr dnešního dopoledne budeme mít příležitost eh, si vyměnit názory se zástupci člumočníků, ale já již předem jim děkuji za práci, kterou eh, odvádějí. Co se týče mm, interinstitucionálních vyjednávání, musím říct, že jsme měli včera večer nový dialog, který se týkal z revize směrnice o karcinogenech a mutagenech a během této schůze jsme dokázali Eh, jak si potvrdit eh, ty body, které byly dohodnuty během technické schůze, ale například otázka emise dýzlů, ta nám zabrala téměř veškerý čas eh, během tohoto trialogu a nebylo mi na, v Evropském parlamentu jsme měli jasnou představu o těch prahzích a o e, anexu 3, ale nebudu tady e, to rozvádět příliš do detailů. Nedokázali jsme příliš pokročit. Momentálně jsme stále v situaci, kdy e, sledujeme, budou probíhat další diskuse a budeme tedy o tom ještě uvažovat a povedeme ten trialog dále za bul- společně s bulharským předsednictvím. Co se tedy týče revize směrnice o karcinogenech, tady musím říct, že eh, je zde pan zpravodaj, to je můj dotaz. Ano? Takže prosím, dávám vám slovo. Uh, uh, Děkuji vám. Především bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi intenzivní práci na naším eh, zprávě. Jak jsem již eh, informoval eh, předtím, bulharské předsednictví bylo skutečně proaktivní a předložilo naši zprávu radě a my jsme společně dokázali přiblížit se k těsnější spolupráci mezi parlamentem a radou v rámci přípravy konečného společného dokumentu. V mezidobí já a sekretariát jsme se sešli s SPC, MCO a bulharským předsednictvím, které předsedá pracovní Eh, skupině, abychom obhájili naši pozici a požádali, aby byla vzata v potaz v rámci konečného rozhodnutí eh, rady. Zatímco se formálně rada schází, aby konzultovala parlament, nyní došlo skutečně k otevřenému postoji eh, rady a také poradního orgány, orgánu a parlamentu a několik úprav bylo do textu zapracováno a tak to bylo zaslano také korepe koreperem eh, radě. A doufáme, že to je také dobrá praxe a precedent do budoucna. Eh, Rada tedy eh, ministrů schválí ve čtvrtek tato vodítka, to bude 21. června a bude to tedy součást tohoto semestru. Čeho jsme dosáhli? Několik návrhů se objeví v finálním textu, několik z nich nebude tak silných, jak jsme to očekávali, ale přesto je to velký krok vpřed. Včera jsme vám již rozeslali informace o konečném textu, které jsme obdrželi od eh, Rady, a, mm, takže ty hlavní body zdůrazním. Za prvé, důležitý pozněvací Eh, návrh k úvodnímu ustanovení 11, posílení spolupráce mezi parlamentem a radou. Konečný text je následující. Politický dialog mezi Evropským parlamentem, radou a komisí, zejména pokud jde o směrnice týkající se politiky zaměstnanosti členských států bude zachován. Takže není to tak silné, jak náš původní, původní návrh, ale je to důležitý krok a je zde příslip pokračovat ve spolupráci zahájené za bulharského předsednictví. Druhý bod vodítko 1, eh, odstavec 1. Náš návrh eh, byl vzat v potaz. Dále bod 6 vzdělávání se objeví v textu například zásada celoživotního vzdělávání, rovné příležitosti pro všechny, včetně vzdělávání dětí, e, dále vzdělávání při zaměstnání a tak dále. Bod číslo 4, paragraf 5 Formulace o rozdílech v platu je silnější, ne až tak, jak jsme to navrhovali, ale je to již skutečný krok vpřed. Stejně tak jako vyváženost práce eh, rodinného a osobního života se objevuje v textu. A nakonec to nejdůležitější pro mě a také to nejobtížnější je Otázka důchodu. Měli jsme mnoho diskusí k tomuto bodu se zástupci rady a komise a eh, vedlo to k výsledkům. Eh, v textu je náš návrh, že důchody musí zajistit adekvátní příjem. Eh, formulace o zvyšování statutárního důchodu jsou nahrazeny. Já vám to přečtu v konečném textu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

A teď navrhuji, aby jsme okamžitě přešli k bodu 3 týkající se platů zaměstnanc, pracovníků a OSVČ a dám slovo hned paní Perere, která řídí DČ pro organizaci systému ochrany sociální. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji tomuto výboru za tu příležitost. Mohu tady krátce hovořit o přístupu k sociální ochraně. Toto je návrh komise, který byl předložen v kontextu sociální spravedlnosti v březnu tohoto roku. A doufáme, že je to eh, odpověď na určité obavy našeho výboru i parlamentu ve zprávě, kterou vy jste připravili a související s Evropským pilířem pro sociální práva, eh, kde se pod kde zdůrazňujete význam rozšíření sociální ochrany na nové formy práce. A proto tato doporučení jsou návrhem komise, je to reakce na vaše návrhy, je to co si jako sesterská iniciativa týkající se směrnice o transparentních pracovních podmínkách, o kterých budete diskutovat o něco později dnes, jak jsem to pochopila a doporučení je výsledkem procesu, eh, který jsme uskutečňovali minulý rok. Měli jsme eh, dvě fáze konzultací se sociálními partnery, měli jsme rovněž veřejnou otevřenou konzultaci minulý rok takže tato doporučení podle nás eh, odrážejí také názory zúčastněných stran, které se zúčastnily našich diskusí. Cílem doporučení, no vlastně jsou dva, Pakliže mám udělat takové zhrnutí. To první je jistě rozšířit sociální ochranu na ty občany, kteří se nacházejí na trhu práce, ale vzhledem k jejich současným smluv nemají přístup k sociální ochraně. To znamená dávky v nezaměstnanosti, v nemoci, důchody, mateřskou dovolenou Eh, dávky tedy pro na mateřskou dovolenou a tak dále. A samozřejmě chceme zabezpečit, aby naš, naše systémy sociální ochrany byly trvale udržitelné, protože je nesmírně významné uvědomit si, že tady máme vzrůstající počet občanů, kteří pracují v těchto nových formách práce a je-li tady um, rostoucí počet lidí, kteří nepřispívají do sociálního systému, tak zcela zjevně financování celého systému je ohroženo. Doporučení se zakládá na článku 253 smluv a 352 eh, v souladu s požadavky subsidiarity které se odrážejí ve smlouvě. Domníváme se, že toto doporučení zásadní rozhodnutí o koncipování sociálních systémů přenechává jednotlivým členským státům. Takže my nepředkládáme například doporučení návrh týkající se financování těchto systémů, jak by měly koncipovat členské státy tyto systémy, jaký typ eh, schémat by měli nastolit a jaká je úroveň sociální ochrany, která by měla být poskytována. Tyto prvky jsou samozřejmě rovněž důležité v tomto poli, ale to je přenecháno členským státům na základě respektování jejich kompetencí v této oblasti. Doporučení pokrývá, co se týče materiální působnosti, šest odvětví socie, šest a to je eh, dávky v nezaměstnanosti, v nemoci, dávky v mateřství či eventuálně otcovské dovolené a také důchody, dávky týkající se eh, zranění či úrazu v práci a také dávky v případě invalidity a působnost. V působnosti se adresujeme jak na pracovníky všechny, tak na OSVČ. Máme tady čtyři hlavní prvky v tomto doporučení. Vyzýváme členské státy, aby zabezpečili povinné pokrytí sociální ochrany pro pracovníky ve všech těch odvětvích, oblastech, které jsem právě vyjmenovala a vyzývá členské státy, aby také zabezpečili um, povinné pokrytí pro všechny OSVČ, pro všechny oblasti s výjimkou dávek v nezaměstnanosti kde navrhujeme dobrovolný přístup. Eh, také cílem tohoto doporučení je zabezpečit, aby práva eh, na právky v, t, v rámci sociální ochrany mohly být přenášena z jedné, z jedné profese na druhou, z jedné práce na druhou, čili jedná se o přenositelnost práv na sociální ochranu a pravidla, která v současné době eh, vládnou v oblasti dávek a sociální ochrany, jsou koncipovány takový, a aby to bylo koncipováno tak, aby to nebránilo současným podmínkám práce na trhu a zároveň vyzýváme k transparentnosti, aby se zabezpečilo, že bude eh, existovat dostatečná informovanost pro občany, a e, informujeme o jejich povinnostech, ale také právech v oblasti sociální ochrany, abych mohla pokračovat dál, ale myslím si, e, e, že protože máme méně než pět minut, minut tak tady skončím. Děkuji. Merci. Děkuji. Nyní za EPP, pokud pan Vekr by se k nám připojil, tak má slovo za EPP. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych velice poděkoval zástupkyní komise k této, za tuto ústní otázku. EPP by ráda navrhla ještě dvě další otázky. Za prvé, vzhledem k tomu, že návrh se zejména dotkne eh, mikro a malých a středně velkých podniků, jak zajistí komise, aby doporučení nevytvářelo eh, pro ně eh, nepřiměřená břemena. To znamená, že hodnocení dopadů komise jasně říká, že mikro a malé a středně velké podniku, podniky jsou novým návrhem nejvíce postiženy. A to je důvod pro tuto otázku. A za druhé bere návrh eh, také eh, v potaz různé eh, národní systémy sociální ochrany a jejich finanční udržitelnost? My se domníváme, že toto je relevantní otázka, která musí být řešena eh, v této otázce k ústnímu zodpovězení, abychom měli úplný obrázek. A je zde ještě další aspekt, eh, referenční aspekt pilíře sociálních práv, který musíme zdůraznit v této otázce. A proto bychom měli vyškrtnout odkaz na na usnesení, protože pilíř sociálních práv nepotřebuje odkaz na usnesení, jestliže se vztahujeme k pilíři sociálních práv. Děkuji. Děkuji. A za STE pan Sergio Guterres Pieto. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také zástupci, zástupkyni komise za její příspěvek dnes dopoledne. Domnívám se, že si musíme uvědomit, že tady hovoříme o zcela zásadním tématu pro budoucnost Evropské unie. Protože konec koncí o čem hovoříme, jak budeme lépe rozdělovat bohatství, jak udržíme ten zásadní prvek, který nás rozlišuje od jakékoliv jiné hospodářské zóny světa, a to je sociální model, naše rozdělování, přerozdělování bohatství v rámci našeho hospodářství a jak se nám podaří odstranit nerovnost, abychom udrželi soudržnou společnost. Během těchto let hospodářské krize eh, ten rozpor mezi těmi, kteří jsou chudí a bohatí, se nesmírně prohloubil a tomu je třeba čelit. Za prvé proto, že práce, zaměstnání eh, ztratila určitou kvantitu a také kvalitu. Eh, byly seškrtány platy, abychom mohli výjít z hospodářské krize, která postihla takřka všechny země Evropské unie. A za druhé, redistribuce prostřednictvím sociální ochrany také dál velice poklesla. A proto my musíme rozvíjet novou budoucnost, eh, abychom byli zavázáni občanům v rámci sociálně demokratického přístupu, poskytováním veřejných služeb a poskytováním takových politik, které se snaží přerozdělovat bohatství. Doporučení komise, které je rovněž důsledkem politického kompromisu, který společně v Evropské unii šéfové členských států, Evropský parlament a komise jsme eh, projednávali minulý rok na konferenci v Göteborgu, aby sociální pilíř zabezpečil rovnost eh, k přístupu našich společnostech. A to nemůže zůstat pouze u prohlášení o záměru, eh, prohlášení o těchto dobrých kompromisech, ale musíme to začít uskutečňovat. A proto doporučení nejsou tedy nejlepším nástrojem. Nejsou nezávaz, nejzávaznějším právním nástrojem ale alespoň politické. Není to první doporučení, které bylo uskutečněno. Už v roce 1992 komise předložila doporučení eh, všem členským státům a o 26 let později se nám stále ještě nedaří naplňovat sociální model tak, jak jsme ho v rámci evropských institucí koncipovali. Proto musíme přejít od doporučení k rozhodnutím, ke směrnicím, k hlavním směrům, abychom vytvářeli, vytvořili minimální práh sociální ochrany ve všech člá státech evropské ochrany eh, pro sociální ochranu, kterou chceme poskytnout našim společnostem, abychom vyslali také občanům naději, občanům, kteří během posledních let hospodářské krize velice trpěli a my máme politickou i morální odpovědnost zabezpečit jim lepší budoucnost budoucnost v rámci rovných příležitostí. My chápeme. A teď, co se týče postoje EPP, nechápeme, že se snaží prostřednictvím dalších otázek, eh, jak si snížit politickou váhu eh, tohoto doporučení. Já si myslím, že všechny kroky, které uděláme, musí být skutečně kompromisem k vzle, směrem k spravedlivější společnosti. Děkuji a nyní paní McIntyre za EKR. Děkuji, pane předsedo. Jsem uh, tady zastupující za kolegyni. Společ... Eh, eh, skupina EKR chce zdůraznit ještě dva aspekty, které by také měly být promítnuty v otázce komise. Návrh doporučení rady přístupu k sociální ochraně Eh, pracovníků a samostatně vydělečně činných zdůrazňuje, že právě členské státy by měly eh, nejlépe eh, přijímat rozhodnutí o postavení samostatně vydělečně činných osob a lidí v nových formách práce. Víme, že systémy sociální ochrany se liší napříč Evropskou unii a promítají nebo obrážejí různé preference a danosti a proto je zde určitá hodnota v diverzitě, která pomáhá podnikům, aby se průběžně přizpůsobovali měnícím se ekonomickým eh, okolnostem. A tato rozmanitost také zajišťuje atraktivitu různých eh, smluvních forem a proto bychom chtěli slyšet od komise něco o volbě, kterou ponechává na uvážení členských států a chtěli bychom se zeptat, jak komise uvažuje o heterogenitě různých forem eh, zaměstnání v členských státech a zdali o tom uvažuje pozitivním způsobem. Děkuji. Merci. Děkuji za Alde. Nevidím tady pana Šambona. Je tady někdo jiný? Za GUE? Pan Iarik také není. Za zelené? Paní Jean Lambert také zde není. EFD, EFDD? E Laura Agia rovněž ne. ENF? Pan Melan nebo pan Martan? Já omlouvám pana Molena, který tady nemohl se dostavit zde, neboť je v dopravní zácpě v autě právě přijížděl z letiště. Dobrá, děkuji. Co se týče této záležitosti, budeme na výboru MP hlasovat 11. nebo 12. července a Mělo by se to dostat na plenárku, ale to je pouze indikativní v září 2018. To tedy vše k tomuto bodu. On Takže eh, Máme ještě dvě, tři minutky, pokud by se komise přála vystoupit, eh, zareagovat nám stručně na některé aspekty. Prosím. Well, for... Tak zaprvé určitě chci poděkovat eh, výboru za zájem o doporučení. Prosím, prosím vás, Naslouchejte odpovědím komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci poděkovat tomuto výboru za zájem, který jste projevili o toto doporučení. Chci říci, že naše diskuse samozřejmě na radě probíhají a eh, přínos parlamentu je pro nás velmi cenný. Pokud jde o otázky, my jako komise budeme určitě eh, eh, rádi, když budeme moci později zodpovědět otázky parlamentu a vnímáme Eh, rozmanitost členských států a jejich systémů jako hodnotu v EU a doufáme, že doporučení tuto rozmanitost podpoří, ale samozřejmě musíme rovněž zajistit, aby každý v Evropské unii a napříč členskými státy měl eh, příležitost a možnost ochrany takže musíme dbát eh, na občany především a určitě uznáte, že eh, systémy musí být financovány a organizovány a eh, to chceme ponechat členským státům, aby to co nejlépe zorganizovali tak a podle toho pak se píšeme doporučení. Děkujeme. Děkuji, máme ještě dvě, tři minutky a e, pak e, začneme s hlasováním. Dobrá. Co se týče toho, jak budeme postupovat. Začneme tím prvním hlasováním, to je hlasování o trialogu, rozpočtovém trialogu, eh, rozpočet na rok 2019. Pak, prosím, je důležité první hlasování, mandát na trialog, co se týče rozpočtu dále další hlasování, protože některé skupiny se zažádaly o to, abychom z pořadu jednání stáhli body 5 a 6. Takže tady budeme hlasovat o tom, jestli jsme pro to, aby tyto body byly staženy či ne. To bude elektronické hlasování, ale nebude to jmenovité. A pak tady budeme mít podle toho, jak to hlasování dopadne, tedy e, tu situaci, že se rozhodneme, o čem budeme hlasovat, respektive o těch dvou dalších bodech, které máme. To tedy z hlediska našeho dnešního postupu. Doufám, že se již všichni usadili Máte jistě hlasovací karty. A proto navrhuji, abychom začali. Tedy budeme hlasovat eh, rozpočet na rok 2019 mandát pro třístraná jednání. Paní Regner? Měla bych otázku pro upřesnění toho, co bylo nyní řečeno. O čem tedy nyní konkrétně hlasujeme a jak e, je položena ta otázka? Tedy e, jaké stanovisko, o čem se tedy přesně hlasuje a jak přesně zní ta otázka. Neboť ta formulace je velice důležitá pro to, abychom věděli, jak se při hlasování zachováme. První věc, Eh, to není problematické. To je eh, rozpočet o hlas, eh, hlasování rozpočtu. Pak se bude hlasovat o tom, abychom věděli, protože tady jste skupiny si požádali o to, abychom stáhli o spořadu jednání body 5 a 6, takže o tom budeme hlasovat, zda jsme proto, aby tyto body byly staženy, nebo zda jsme proti. Tedy, když budete hlasovat ano, tak jste proto, abychom stáhli body 5 a 6 z pořadu jednání. Pokud budete hlasovat proti, tedy ne, jste proto, abychom tyto body zachovali na pořadu jednání. A pak podle toho, jak, do, eh, bude, jak dopadne hlasování, pokud eh, bude většina proto, abychom tyto body zachovali na pořadu jednání, tak o nich budeme hlasovat. Je to jasné? Není. Jaké budou tedy důsledky? Tedy zcela jasně. Když budete hlasovat proto, aby body, body byly staženy, tak to nepůjde na plenárko a když budete proto eh, hlasovat pro to aby tyto body nebyly staženy, tak to půjde na plenárku. Tak to je to nastaveno. Ano, pan Lavrie? Pane předsedo, je důležité, aby všichni naslouchali, neboť to první hlasování o rozpočtu to je bezproblematické, ale to druhé hlasování, tady máme problém postupu. My se tady pouze vyjadřujeme k formě, ale ne k obsahu. Když budeme hlasovat k té formě, tak je to problém pro postupu. Ovšem z toho by mohly vyplynout zásadní problémy, neboť pokud my stažeme, stáhneme z pořadu jednání tyto dva body, tak to bude znamenat, že my tady nebudeme vůbec se vyjadřovat moci k tomu textu. A tady vlastně zbavíme poslance jejich nescizitelného práva eh, mít možnost text pozměňovat. Ať už eh, poslanec patří k jakékoliv národní delegaci, tak si myslíme, ať už patří k jakékoliv politické skupině, je tady něco, co nemůžeme poslanců odejmout, protože to je vlastně ta hlavní funkce eh, jeho mandátu poslance, to je možnost na výboru či na plenární zasedání pozměňovat text. Podle toho, jak tedy jsou, je to nastaveno. Pokud tuto možnost nebudeme mít, tak již nejsme poslanci. Pokud stáhneme tyto dva body z pořadu jednání, to je jedno, zda jsme pro text nebo proti textu. To, to vůbec s tím nesouvisí. Já hned skončím, pane předsedo, ale myslím, že je velice důležité, abychom se jasně o tom vyjádřili. Já si myslím, že ti chtějí zabránit poslancům moci pozměňovat text. Nemají vůbec žádný důvod pro to, aby to udělali, protože pokud mají pocit, že mají většinu, no tak pojď, proč tady chcete zakazovat eh, poslancům, kde se domníváte, že mají menšinu, aby mohli pozměňovat ten text? To prostě, ať se o tom rozhodneme příští týden na plenárce, předseda. Já navrhuji, abychom tady neměli debatu o této věci, protože kdybych tě chtěli rozpravu, tak si myslím, že bychom ještě ani v 10 nezačali hlasovat. Eh, máme mnoho bodů na pořadu jednání, takže já navrhuji, abychom zahájili s naší prací. Myslím si, že hlasování i ten postup je velice jasný a budeme tedy hlasovat o rozpočtu. Pozměňovací návrh číslo jedna. Pour, contre. Proti. Odmítnut. Dvojka. Tady máme dvě části. První část dvojky, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B. Pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis C. Amendement numéro, non, kompromis numéro C. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 18 odpadá. 19. druhá část pro, proti, Strželi se, přijato. 20 pro, proti, Strželi se, přijato. 21 pro, proti, Strželi se, přijato. 22 pro, proti, Strželi se, přijato. 23 pro, proti, drželi se, přijato. 24 pro, proti, proti, zdrželi se, zamknuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobré, ověříme, ověříme návrh číslo 25. Euh, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat 25 hlasů pro, 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování o e, závěrečné podobě textu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato 37 hlasů pro, 7 hlasů proti a 3 poslanci se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodaji, respektive paní zpravodajce. A nyní budeme hlasovat eh, tedy o postupu. Abych byl jasný, na pořadu jednání máme body 5 a 6, jak jsem o tom hovořil. Tady máme žádost ze strany jistých politických skupin, aby tyto body byly z pořadu jednání staženy. Tedy budeme hlasovat elektronicky, ale nebude to jmenovité hlasování. Kdo hlasuje ano, pro, chce, aby body byly staženy. Kdo hlasuje ne, proti, chtě, chce, aby byly, body byly zachovány na pořadu jednání, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tedy ano, Pořad jednání zůstává nepozměněn, je to zcela jednoznačné. První hlasování, to je hlasování o vysílání řidičů a jisté pozměňovací návrhy, které byly předloženy, byly převzány výborem TRAN, takže nemá smysl, abychom o ní tady hlasovali. Jiné eh, pozměňovací návrhy byly zahrnuty do kompromisu výboru TRAN. Opět nemáme tedy důvod, abychom se o nich zde vyslovovali, ale některé nebyly převzaty. A to je jedna, dvojka, trojka, pět, šest, jedenáct, dvanáct, šestnáct, osmnáct a čtyřicet tři, čtyřicet jedna. Budeme hlasovat elektronicky a nyní zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Většinově to bylo přijato 29 ku 18. Druhé hlasování to je o době řízení stejný postup v rámci tohoto hlasování. Byly tedy návrhy, které byly převzaty, pak tady jsou návrhy, které jsou zapracovány do kompromisu, takže my se bude vyslovovat dvojka, šestka, devítka, osmička, čtrnáctka, šestnáctka, sedmnáctka, devatenáctka, dvacet jedna, dvacet tři, dvacet, dvacet dva, dvacet sedm, dvacet osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno 32 hlasů pro, 16 proti. Děkuji vám. Tím jsme skončili naše hlasování a dostáváme se k bodu číslo 7. Donc c'est le rapport de monsieur... Zpráva pana Calve Šambona a já počkám eh, dvě, tři minutky, aby kolegové, kteří odcházejí, mohli v klidu opustit náš sál. OK. S'il vous plaît, merci pour les... Dobrá. Já prosím kolegy, kteří odcházejí, aby odcházeli potichu. A bod sedm transparentné a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii. Dávám slovo panu zpravodaji, panu Karve Šambonovi. Gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, vážení stínoví zpravodajové, rád bych rád představil v tomto okamžiku velice obecně to, Eh, co je mým postojem, eh, co je mou prací a chci to vysvětlit jednomu každému z vás a domnívám se, že je to nesmírně významné téma týkající se transparentnosti podmínek práce. To, co jste viděli, a k čemu jste předložili pozměňovací návrhy. Prosím, berte to pouze jako první návrh, který vám byl předložen, absolutně flexibilní a zlepšitelný, zejména díky podpoře vás všech. Ale úhel pohledu, který jsem zvolil, je přístup, který umožňuje soustředit tři velké cesty nebo tři velké cíle, které má tato směrnice komise, tento legislativní návrh. První, velmi důležitý, to je skutečnost existovat. A v tomto smyslu pro práci, která před námi je, um, abychom ji vytvářeli společně, vás chci ujistit, že já učiním uh, skutečně velké úsilí a vyvinu veškerou flexibilitu. Nepřipustím žádné sektářství, ani jak bych to měl řekl, ani žádnou ideologii, která by se měla sledovat podle mé strany, protože se mi zdá významné, velmi významné pro Evropu, pro všechny volby, pro všechny napříč všemi zeměmi, aby tyto dva tři body reflexe, které byly koncipovány pro sociální pilíř. Odrazíli se to už během tohoto volebního období. Jistě, budete, jistě si uvědomujete, co se stane příští. A Podaří-li se nám to zpracovat, podaří se nám zachovat aspoň minimální práva pro evropské občany, či první přístup. Naprostá otevřenost vůči ostatním. Já jsem navštívil celou řadu měsí eh, zemí v Evropě a budu i dále naslouchat vás všem. To je tedy za prvé. Vycházeje ze zásady, že chceme rámec minimálních práv pro evropské občany, protože všichni občané buď se připravují na trh práce, nebo jsou neaktivními, nebo byl zaměstnancem a to má důsledky pro jeho život, přišeli o práci. Proto tady hovoříme o minimálním rámci pro evropské občany. Druhý přístup, který jsem viděl, a který se mi jeví významný v tomto okamžiku vývoje Evropské unie, je eh, jaksi zvýšení level playing field. To znamená, aby tady bylo rovné hrací pole pro všechny. Já si myslím tedy osobně, že tady se, mm, jak si jsme účastníky velice zmílené agrese proti mobilitě místě uvnitř Evropy, ať se to týká služeb nebo pracovníků. A to by byl konec Evropy. A kromě toho tato agrese vůči mobilitě se orientuje na zákaz mobility, když existují rozdíly v platu a to samozřejmě jde proti veškerému smyslu jednotného trhu a proti veškeré spravedlnosti, protože neumožnit těm, kteří jsou vyslaní, dosahovali konvergence platové. Ale naopak si zase domnívám, aby se tomu zabránilo, je třeba zavést takový systém hry, takový rovný prostor aby se nikdy nekonkurovalo mezi pracovníky. Eh, každá země to bude muset ehm, koncipovat, apelovat také samozřejmě na finanční solidaritu Evropy, všechno, co si můžete představit. Ale nelze vést hospodářskou soutěž, co se týče minimálních práv pracovníků. Být občanem, pracovat v Evropě, na to potřebujeme tento základ a z toho musíme vycházet. To se mi jeví být nevelice významným aspektem a proto se musíme dohodnout na to, jaká bude ta optima, ten optimální základ za zahrnutí nejrůznějších okolností, v nichž žijí jako různé finanční systémy, klimatologické systémy nejrůznějších segmentů trhu práce. A myslím si, že se dospěje k bodu poté, co uděláme ty základní věci, až budou stanoveny ty základní body, na kterých Evropa stojí, je třeba dospět k tomu, nechci říct, jak funguje subsidiarita, ale decentralizované rozhodování, protože pracovník v extrematuře eh, nemá vůbec eh, co dočinění eh, s Turku ve Finsku. Já znám obě města. V jedné zemi horko, v druhé zima a tak dále a tak dále. A s tím souvisí také implementace, uskutečňování, které závisí přímo na místě podle jednotlivých specifik. A za třetí, ještě zjevnější a velmi významný cíl této směrnice, eh, kde, jsem rozhodně za, kde se stavím rozhodně za, ale jsem vám k dispozici, je, že zde existuje vůle poskytnout minimální základ ochrany pro všechny nové formy zaměstnání, které již známe, ale také těm, které ještě, ještě neznáme, protože přijdou technologie se rozvíjí mílovými kroky. Proto tady hovořím o pracovnicích na vyžádání, o smlouvách na nula hodin, o e, pracovnicích pracující na základě voucherů, pra, zamě, pracovníci, kteří pracují na platformách a jiní, kteří mi ještě unikají, protože toho je tolik. A Myslím si, že je třeba vytvořit takový rámec, ať už bude jakákoliv nová forma práce i pracovní smlouvy, bude-li to závi- ekonomická závislost a vztah podrobení se eh, hodinám, to všechno musíme vést v patrnosti. A v tomto smyslu e, tady budu asi málo flexibilní. To znamená, pakliže pracovníci v nových formách práce, mám-li pochybnost, pracovníci v nových formách práce, včetně těch, které ještě mohou přijít, nebudou-li začleněny do práv této směrnice, tak já osobně ji nepodepíšu. Ani mou zprávu tady nepodepíšu. A to je jediný bod, eh, kdy bych vás žádal, abychom se dohodli a abychom ho měli jako cíl jak to budeme, jak na tom budeme pracovat, jak to budeme uskutečňovat. To vše, o tom vše je možné jednat. A já od té doby, co jsem začal s touto práci, navštívil jsem hodně zemí, hovořil jsem s mnoha lidmi, protože co je pro mě důležité, abychom uspěli to dokončit za tu dobu, kterou ještě máme k dispozici, aby tady nedocházelo k žádné blokáži, abychom všichni přišli skutečně s dobrou vůli a učinili to nejlepší. Když to nebude nejlepší, tak alespoň to, co bude možné. Pakliže toto by rozdělovalo typ pozměňovacích návrhů pro ten první návrh, který je flexibilní a který bude obohacován tím, co vy mi řeknete dnes. Samozřejmě a v rámci všeho toho, co od vás dostávám, Inu, to, co musím říci je, rozdělíme-li to do třech, je tady jeden pro tři osy. Za prvé, práva dobrá. Zdokonalíme to. Myslím si, že všechno je vyjednavatelné na základě flexibility a dospět k určité vyváženosti, co se týče práv. Minimálních práv. Teď právo na informovanost, to tež. Ale potom přijde implementace, uskutečňování a v uskutečňování, domnívám se, tady na tom budeme muset velice tvrdě pracovat, abychom nalezli onu rovnováhu mezi subsidiaritou, ale také nezbytnou povinností Evropy vytvořit takový rámec. Já vás nebudu podvádět, nebudu vám lhát. Eh, na co narážím, pane předsedo, při mé práci na této zprávě, je problém definice. Budeme pracovat tvrdě, já si myslím, že tady existují řešení, ale co je pro mne důležité, je není ani tak vstoupit do problému důstojných legislativců, textů nebo systémech vytváření přirozeného práva, ať už je to na základě vyjednávání. Pro mě je nejdůležitější působnost um, uskutečňování aplikace, což je centrální cíl, ale to stále ještě zůstává problémem právě v té definici a když to vyřešíme, je řešitelné všechno. Děkuji mnohokrát. Radke. Děkuji za EPP, Denis Radke. Ja, Herr Vorsitzender, lieber Berichter. Předsedo, milý pane zpravodaji, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji mnohokrát nejdříve za práci odvedenou na textu a já jsem si přečetl návrh zprávy velice pečlivě a děkuji panu zpravodaji velice za to, že zachoval takovéto zásadní směřování, kterým se má ubírat ta směrnice. To je pro mě velmi zásadní. jakožto stínový zpravodaj si myslím, že toto je nepopiratelně důležité, že my jakožto zákonodárci reagujeme na zásadní změny, které proběhly na pracovním trhu za posledních 25 let. A to nejenom na některých národních pracovních trzích, ale také na celoevropském pracovním trhu. A my jakožto zákonodárci nesmíme pouze jak si si užívat <laughs> naše místo v lóži, když vlastně na tom jevišti se odehrávají takovéto zásadní změny, které většinou jdou bohužel na úkor pracovníků a proto si myslím, že je důležité, že ten návrh směrnice jde v zásadě správným směrem. I když budu hovořit o některých bodech, kde si nejsem zcela jist, zda se skutečně ubíráme tím správným směrem, či zda si spíše neděláme problémy. Začnu správným účinkem definice pracovníka, pojmu pracovníka v této směrnici, pravděpodobně ta definice prostě bude mít tento účinek. Mě možná nikdo zatím neposkytl právně závaznou odpověď na to, jak budou vypadat právní implikace tohoto pojmu, této definice, jaký dopad to bude mít na občanskoprávní definici pojmu pracovníka ve Spolkové republice Německo a za druhé v našem eh, německém zákoně o podnicích máme odlišnou definici pojmu pracovníka. Tedy jak by to pak nakonec eh, dopadlo, eh, jaký pojem by na jakém místě nahradil ten jiný pojem, budeme mít jen německý nebo ten evropský, nikdo mě zatím toto nevyspětlil a já, já pocházím z odboru, pro mě eh, je toto velice zásadní, já tady nemohu se vystavit nebezpečí, že se to celé nějak zvrtne a, nebo zvrátí do nebezpečné polohy. A další věc, to je to rozšíření toho seznamu informačních práv, který má každý zaměstnanec. Pro mě je naprosto nesporné a nepopiratelné, že třeba by k takovému to rozšíření došlo. Například co se týče otázky dlou, délka zkušební doby, či otázka v jakém objemu se musí poskytovat přes časy a zda je za ně poskytována odměna či ne. Pro mě je to samozřejmost a je smutné, že toto musíme zákonem upravovat. Ale pokud se podíváme na celý ten seznam, ptám se, je skutečně smysluplné, abychom měli takovýto zásadní střih, zásah, abychom řekli, že vše musí mít pracovník od prvního dne. Nemohli bychom tam tak trochu diferencovat, odlišovat a říct, že existují jisté zásadní informace, to je odměna, předčasy a tak dále. A ty musí být známy skutečně od prvního pracovního dne. A pak jsou zde informace jiné povahy, například o vzdělávání, a tady bychom to mohli tak trochu odlišit a říct si, že je třeba je poskytnout, ale že je třeba je poskytnout v určitě stanovené lhůtě, to je pro mě taková otázka, kterou bychom si měli vyjasnit v rámci vyjednávání tohoto textu, ale ten zásadní směřování, že ten seznam poskytovaných informací se si rozšířit, to je pro mě zcela nesporné. Otázka je, jak k tomu organizačně přistoupíme, jak to upravíme, ale myslím si, že tady na tomto místě je možné jít cestou kompromisu. Co se týče otázce právní domněnky, tady mám velké sympatie, ale já v tom vidím takovou konkrétní problematiku. Co se stane, když mám nebo když chci mít pracovní poměr na částečný úvazek a není to normováno od prvního dne, jak se to navrhuje? Jaká je pak ta právní domněnka? Ta domněnka je tedy Eh, pracovní poměr na dobu neurčitou. To je pro mě stále ještě nejasné. Tady je třeba si to ještě podrobně upřesnit i s ohledem na národní právo. A ještě poslední podmínka pro mě je zásadní, a totiž v této směrnici bychom měli zohlednit zvláštní význam sociálních partnerů. Není možné aby současné kolektivní smlouvy byly prostřednictvím této směrnice nějakým způsobem podkopány. Pro mě je jasné, že to, na čem se dohodli sociální partneři, je to nejdůležitější, protože tady jednají spolu lidé, kteří vědí, o čem to jde, o, o čem jednají. My můžeme jim pouze nějak pomoci nebo je podpořit, ale my nejsme ti, kteří pro, rozumí té problematice. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé bych velice rád poděkoval za práci pana zpravodaje během posledních měsíců a týdnů na tomto tématu, které je pro nás také mimořádně relevantní sdílíme mm, tu nastavenou mapu cestovní, o které hovoříme, uvědomujeme si, že e, v tomto tématu ho musíme dokončit a schválit během tohoto mandátu, tohoto volebního období, protože si uvědomujeme, že je to jeden z legislativních nástrojů týkající se posílení sociálních práv a je to téma, které by mělo posloužit tomu, aby se obnovil minula, minimální trh pracovně právních vztahů. Eh, a to je vlastně obnovení té směrnice, která byla uskutečňována od roku 90. let. Tady je třeba vyrovnat se s těmi ohromnými změnami na trhu práce eh, v nových formách eh, smluv, na částečný úvazek, jak se definují pracovní vztahy. Eh, mezi zaměstnavatelem a pracovníkem a jaká mají právo mezi nimi rovněž kolektivní vyjednávání a jak budeme schopni využít tento legislativní nástroj pro dosažení těch změn a modifikací, které by měly zlepšit eh, tuto situaci v pracovně právých vztazích. A teď bych se detailně rád vyjádřil k určitým detailům. Za prvé k těm pozitivním prvkům, které přináší pan zpravodaj ve svém návrhu a jiné prvky, o kterých musíme diskutovat během příštích týdnů. Takže je velice dobré závaznit závaznost v tom sociálním pilíři. Pan zpravodaj hovoří o žádosti lepšího vyjasnění e, sociální subsidiarity, zavedení rejstříku, e, možnost e, také zaobírat se posíleným způsobem těmi takzvanými smlouvami na nula hodin, ale sam, podívejme se, členské státy potom budou muset aplikovat tuto pracovní legislativu. E, dochází tady v tom návrhu ke zlepšení týkající se poskytování informací, ať už písemnou formou a nebo online. To všechno je pozitivní, stejně tak jako omezení paralelní práce a nezbytnost zahrnutí sociálních partnerů do směrnice. To jsou nové prvky a mm, my si myslíme, že to je třeba eh, prostě posílit v tomto návrhu komise. A tam, kde budeme mít dlouhou diskusi, tak eh, na základě toho, co tady právě řekl můj kolega z Evropské lidové strany, celou řadu eh, jeho konstatací považuji za správné. Eh, to samozřejmě, o čem se bude nejvíce diskutovat, to bude definice. Ale proč evropská definice? No je třeba ale uvědomit si, že už existuje definice a to, ta už se objevuje v rozsudkách Evropského soudního dvora pro pracovní legislativu, po pracovní právo i evropské pracovní právo už existuje definice vzhledem k rozsudkům Evropského soudního dvoru. Ale Eh, je tady tedy tato směrnice, která by měla opravovat vztahy mezi pracovníky a zaměstnavateli, ale je také nutno zapsat, eh, určit, kdo bude v působnosti této směrnice. Čili diskuze nebude o tom, kdo je pracovník, ale jakou pracovně právní jistotu chceme pokrýt a jak to chceme zabudovat v této směrnici. To není diskuse o definici. Defini- diskusi musíme soustředit na to, co jsem právě řekl. Koho chceme pokryt touto směrnicí? jak prosazovat aplikaci a zároveň zavést mechanismus, který to umožní, protože víme, že jednotlivé členské státy mají své definice které nezmění. A samozřejmě existuje již, jak už jsem řekl, definice e, v rozsudcích Evropského soudního dvoru. Teď chci ještě dodat, e, e, my nechceme, aby se to rozšiřovalo na nějaké malé a středně velké podniky. Myslím si, že by se to mělo omezit skutečně na informovanost. Myslím si, že je dobré spojit informaci o minimálních právech a také věnovat se prostě těm smlouvům na částečný uvazek je třeba zahledňovat vždy kolektivní vyjednávání, tak jak jste to řekl, v některých zemích je to velice podporováno, ale některé by to měly ještě zavést. A je třeba také uvědomit si, že je třeba posílit implementaci. No to je to, co učiní ten rozdíl. Protože když tady jenom diskutujeme a nebude to mít kapacitu skuteč, přejít to do uskutečnění, tak to nebude reálné. Paní McIntyre za EKR. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Zaprvé bych chtěla velice poděkovat zpravodaji za jeho rozsáhlý návrh. Uh, zprávy a určitě máme co e, dělat, e, pokud jde o tuto zprávu. Myslím, že je důležité, abychom vytvořili rovnováhu mezi ochranou práv e, pracovníků a zajištěním pružnosti pro podniky, aby mohli vykonávat svou práci, abychom zajistili, že tedy zůstaneme v rámci působnosti směrnice a e, e, jejími cíly. E, my máme jako skupina celou řadu určitých mm, otázek a mou prioritou je zajistit, aby zpráva výboru a také pozměňovací návrhy, které předložím, zapadly do původního záměru návrhu. A to je je vytvořit eh, minimum práv, eh, které by zaručily bezpečnost a mm, předvydatelnost v rámci členských eh, zemí a myslím, že je velmi důležité, abychom jako spoluzákonodárci pamatovali na to, že toto jsou minimální práva zakotvená ve směrnici a je na členských státech, aby transponovali detailní ustanovení a aby tato ustanovení pak ladila s jejich Eh, právními předpisy národními. Je důležité tedy, abychom eh, zajistili dostatek eh, pružnosti eh, v zákonodárství. Samozřejmě potřebujeme minimální standardy, ale současně musíme zajistit dostatek eh, flexibility, aby členské státy mohly potom své požadavky sladit, nebo tyto požadavky sladit se svými již existujícími ehm, praxemi. Je zajímavé, že Švédsko například zvedlo takzvanou žlutou kartu k tomu tomuto materiáli, materiálu a odbory jsou eh, také do jisté míry zneklidněny. Několik příkladů. Pokud jde o eh, to zkušební období, eh, záměr komise je zajistit, aby přechod k novému k nové eh, pozici eh, neuvrhl pracovníka mm, eh, do situace nejistoty. U nás ve Velké Británii, Severním Irsku, pozice se vztahuje na délku dosavadní služby. Tady je nutno limitovat tedy nutnost respektive limitovat eh, období eh, nejistoty eh, pracovníka. Další, obdo, další bod je, kdy zaměstnanec si přeje jakési rozšíření nebo prodloužení um, pracovní uh, pozice a um, zaměstnavatel by to měl akceptovat. To znamená, že tato směrnice by neměla předepisovat členským státům, jak to dělat, ale měli bychom jim poskytnout určitý rámec minimálních standardů a musíme respektovat také princip subsidiarity. Mám také určité starosti eh, ohledně článku dvě a definici pracovníka. Tady se musíme na to obezřetně podívat. Ne všichni, zaměst, tedy všichni zaměstnanci jsou pracovníci, ale ne všichni pracovníci jsou zaměstnanci. A také mám starosti s definicí zaměstnan, na, zaměstnavatele a návrhem um, autora doplnit tam ještě výraz all other entities. Takže je tam několik bodů, které mě zneklidňují a také v dalších článcích mám určité pochybnosti. Například eh, článek 11, tam jde o vzdělávání, je to velmi krátký článek. Byla jsem oslovena zejména unii pilotů otázkou pay to fly. Chceme zajistit, aby právní předpisy, které předkládáme, eh, měly také jasné důsledky. Takže já předložím řadu pozněvacích návrhů a těším se na další práci na tomto materiálu. Děkuji. Děkuji a za GUE? Ne? Za zelené pan Metrix? Um, Děkuji, pane předsedo, a také chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl v tak krátké době a chci zdůraznit, že my také souhlasíme s cestovní mapou. To je důležité, aby Evropský pilíř sociálních práv byl skutečně přetaven do směrnic a to je první krok k tomu. Pokud to nesvedeme, tak je ohrožen celý projekt. Bereme to velmi vážně. Tudíž také bych chtěl říci, že pracujeme na originálním původu a návrhu komise tam nemáme vlastně co rozporovat a sdílíme také eh, některé eh, pochybnosti, které tady už zazněly z úst eh, kolegu, nebudu je opakovat. Jeden z nejdůležitějších prvků je extrémní případ flexibility versus bezpečnosti a to je ten kontrakt, kontrakt nulových hodin, to by mělo být zakázáno. Podniky, které nemohou vydělat zisk, bez eh, vážného vykořišťování svých pracovníků by si měli zvolit jiný obor podnikání. A také bych chtěl na dnes něco jiného, protože paní McIntyre se dotkla švédské žluté karty. Já na tom již určitou dobu pracuji a jsem zklamán tím, že ti, kteří se zajímají o sociální integraci Evropy a více pokroku v tomto ohledu, musí debatovat nejenom eh, s těmi, kteří považují trh za fetiš, ale i s těmi, kteří se považují za nejpokrokovější Evropany. A zdá se, že někteří se hlásí také k jakési fatamorgáně izolace. To ale nebude fungovat. V tomto propojeném světě izolace k ničemu nevede. Chci zdůraznit několik bodů, kde předložíme pozněvací návrhy. E, e, rádi bychom zahrnuli také praktikanty do a učně eh, do tohoto návrhu, protože oni mají jasný zájem a také myslíme právo, aby s nimi bylo zacházeno jako se skutečnými plnoprávnými členy trhu práce. Oni skutečně nejsou jenom jakými si dočasnými e, účastníky trhu práce, ale jsou skutečně regulérními subjekty na trhu práce. A tak s nimi musí být i zakázáno. Chceme také posílit pozici sociálních partnerů a také záruk, aby tato směrnice e, záruk tak, že také tato směrnice bude mm, prováděna i v nejodlehlejších eh, koutech Evropské unie. A také chceme vidět robustnější, silnější směrnici bez obvyklých mezer a, ehm, a budeme tedy eh, tvořit naše pozněvací návrhy v tomto duchu. Děkuji. Děkuji za EFDD, paní. Grazie, presidente tuto mělo... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Karve Šambonovi za jeho návrh zprávy a rovněž děkuji za pokus zde vytvořit či nalézt solidní základ. Nyní na konci našeho mandátu eh, solidní základ prostřednictvím návrhu směrnice, který staví bázy pro něco, co, by, co bylo dosud popisováno krásnými slovy, ale nikdy nebylo přetvořeno do formy legislativy. Mám tím na mysli Evropský pilíř sociální ochrany. Je to tedy krásná nádoba, již je v ní hezký obsah a nyní je na nás, abychom tuto nádobu udělali ještě krásnější, s ještě lepším obsahem a dobré pracovní podmínky a jejich zaručení. Toto je dobrý krok správným směrem. Dále je důležité, abychom eh, popsali minimální požadavky, které se týkají práv pracovníků. A dále je třeba mít zcela jasné body a kritéria, co se týče transpozice směrnice, což momentálně ještě není dost jasné. Nadále no máme situaci, kdy mnoho lidí, i když eh, jsou zaměstnáni, pracují, nepožívají elementární ochrana ustanovení nejsou jimi kryta, což musíme změnit. Pro nás jsou zcela důležité dva aspekty. Nejdříve jde o to, že je třeba rozšířit práta, práva pracovníků a dále jde o to, že e, práva se musí týkat i těch nových pracovníků, podle těch nových pracovních smluv, které vznikly v důsledku změn na pracovním trhu mám tím na mysli globální ekonomiku, veškeré ty platformy a další nové typy práce. Je důležité, abychom v Evropě měli i pro tyto typy práce jasné reference, abychom nevyčlenovali z naší ochrany jisté skupiny pracovníků. Jde o minimální práva pro veškeré pracovníky, jde o rozšíření ochranných ustanovení, například v případě propouštění. Jedná se tedy o celou řadu podmínek, které tady chceme stanovit černé na bílém a pro pracovníky zaručit. V souvislosti s tím je třeba stále upozorňovat na to, že nikdo nemůže snížit tuto minimální ochranu danou naší směrnicí. Za naši politickou skupinu nám v tomto ohledu vyplývá několik otazníků. Rádichom s panem zpravodajem ještě dořešili té body. Například délka zkušební doby 6 měsíců, to je pro nás příliš dlouhé. I zde v případě zkušební doby bychom měli nalézt nějaký kompromis mezi různými požadavky jednotlivých sociálních partnerů. Nutnost ochránit veškeré pracovníky, ti, kteří pracují doma, stejně tak ty, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou eh, a chránit také ti, kteří pracují na v rámci digitálních platform a také stážisty. Tady je důležité zapojit i ty, kteří E, právě jsou na praxi či na stáži, nebo tito pracovníci tedy začínají teprve na pracovní tour, proto je důležité zejména mít minimální kritéria. Týká se to také pracovníků, které pracují prostřednictvím digitálních platform. Ti vlastně nikam nepatří, abych to tak vyjádřil, a je třeba je také chránit, proto je zásadní, aby i tyto pracovníci spadali do působnosti této směrnice. Pokud, se, pokud hovoříme s zúčastněnými stranami, můžeme získat dojem, že i odbory se nutně nevnímají jakožto obhájci této nové, nebo těchto nových kategorií pracovníků. A proto je důležité, aby přispěli k naší snaze i odbory. Ale my bychom měli hájit především to, abychom chránili veškeré pracovníky, veškeré typy a skupiny pracovníků. Jedná se o to zajistit jim zcela transparentní práva, která budou naslavena s ohledem na jejich potřeby. Mám tím na mysli zkuševní dobu, netypické formy práce, odměnu, informace, flexibilizaci pracovní doby v mimořádných případech a samozřejmě také práva pracovníků v digitální ekonomice a sociální práva a dávky. A samozřejmě se to týká i informací o vzdělávání a celoživotním učení pro pracovníky. Pro strumento di lavoro che può essere... Eh... Jack ekonomie je důležité, aby věděli, kdy se jich přesně co týká. Mám tím na mysli, že to jsou ty pracovníky, kteří pracovají s počítačem nebo prostřednictvím mobilu, kteří neustále jsou napřímo, musí sledovat svůj mobil či počítač a tito lidé jsou vystaveni nebezpečí burnoutu, neboť neustále musí být napřímo sledovat, zda přijím, přichází nějaká práce nebo ne. A tady je důležité chránit tyto pracovníky. I odbory by měly chránit tyto pracovníky, proto je třeba pro ně mít dobré předpisy. Je důležité, aby zaměstnavatel za transparentním způsobem a jasným způsobem zveřejnil veškerá, veškeré informace, které se týkají práv pracovníka a podmínek pracovníka. Co se týče převrácení důkazního břemena, tady s tím souhlasím. Děkuji za NNF, paní Nema. No, děkuji, pane předsedo. Ano, bez pochyby je tady nezbytnost podívat se na tu směrnici o pracovních podmínkách aby to bylo předvídatelné a transparentní. To znamená vše, co se týče vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatem. Ale skutečně změna společnosti s digitalizací, robotizací a s novými způsoby práce před nás staví eh, nezbytnost přizpůsobovat eh, reglementární či legislativní přístup. My si nepřejeme, aby tato nová směrnice nějakým způsobem zhoršila podmínky, jak pro podmínky a zaměstnanci. Tady eh, myslíme především na malé a středně velké podniky. A také se domníváme, že členské státy musí hledat efektivní, nejefektivnější způsobu a adaptabilní v jejich vlastním kontextu. Ale proto je třeba domluvit se právě na definici pracovníka na práci chtěnou, akceptovanou a také rozvoj takzvaného podřazování se, podřízení, subordinace, protože nová pracovní místa například v rámci těch digitálních platform úplně odstraňují tuto subordinaci. Je třeba to vyjasnit, protože ve Francii prezident Macron, který je přesvědčeným europejstou, jde ještě nad rámec toho textu, a už nechal o tom hlasovat tento týden v Národním shromáždění specifický status pro OSVČ v rámci Eh, takových typů práce, jako je Uber a Libero, kteří oni nebudou pod smlouvou, ale budou mít eh, specifický vztah mezi, praco- mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nebude tady vůbec žádná právní pomoc, žádná, žádné sociální dávky a ani žádné sociální příspěvky, protože všichni, kdo pracují na těchto, eh, na těchto místech, budou muset přispívat oni sami a nebude přispívat vlastník platformy. A proto všechno se domníváme, že bude nutné, abychom byli bdělí, eh, zejména co se týče ve funkce veřejné. A sice sociální obrany, eh, protože je třeba, aby byla tady také specifická legislativa. Eh, podívejme se třeba na vysílané pracovníky. Je tady určitá nepředvídatelnost pravidel. Já se domnívám, zda se zachovají ty odchylky, uvidíme, co nám předloží bon zpravodaj. A na závěr my dáváme veliký pozor, protože práce, které vzejdou ze všech pracovních skupin, eh, nesmí zhoršit prekérnost, protože máme mezi 10 až 30 procenty pracovních míst během 10 let, 10 až 30, které jsou velice ohrožena. Některá ještě ohrožena nejsou, ale budou záhy a proto by legislativa neměla stěžovat tuto situaci která tedy eh, musí být zohledněna. Děkuji mnohokrát. Mám tady čtyři žádosti o slovo, takže navrhuji proto, abychom dobře zvládli čas aby se kolegové omezili na dvě minuty, abychom také dali slovo eh, komisi a našemu zpravodaji paní Samber. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Také já eh, chci přivítat tento text a říci, že v kontextu hlubokých změn pracovního trhu musíme reagovat a musíme zaktualizovat a zmodernizovat naši starou směrnici. Samozřejmě tak, aby to bylo ve smyslu pilíře sociálních práv a naším cílem je, abychom vnesli více stability eh, do situace pracovníka, co se týče nutnosti mít ustanovení, o kterých hovoříme a které budeme rozhodovat na evropské úrovni. Je důležité, aby veškeré naše předpisy byly plně implementovány na národní úrovni a proto musíme mít pragmatičtí a realističtí. Zejména musíme zohlednit realitu malých a středních podniků, které uh, vlastně reprezentují 99% evropských podniků. A já tady bych ráda upozornila velice na jeden bod, o kterém hovořili kolegyně Denis Radke, a to je ten seznam informací, které se musí poskytovat. To jsou ty zásadní informace, které je třeba poskytnout ve velice krátké době. Tato Tyto uh, informace musí být pracovníkovi poskytnuty, o tom nikdo nepochopuje, ale domnívám se, že proto, abychom byli poněkud pragmatičtější, by bylo možná vhodné tam mít různé typy lhůt podle typu informace, tedy informace, které je třeba poskytnout i hned a informace, kde bude mít zaměstnavatel trochu více času pro to, aby mohl informaci poskytnout. Takže je třeba se podívat na ty lhůty, mohlo by to být mezi jedním dnem a jedním či dvěma týdny. To si myslím, že by byl hodný přístup, aby tam byl jistý manevrovací prostor pro zaměstnavatele, ale v každém případě se těším na to, až budu s kolegy spolupracovat na konečné podobě textu. Děkuji, děkuji. Pan Simon, děkuji, pane předsedo. Za prvé, jednoduše bych chtěl říci a jasně, což už v podstatě každý eh, řekl přede mnou. Toto je velmi pokrokový eh, kus legislativy, což znamená, že budoucí občané EU na tom ostrém konci eh, pracovního trhu budou mít lepší a eh, spravedlivější životy v budoucnu než nyní. A to je dobrá věc, ale je zjevné, že návrh ještě lze zlepšit. Nebudu opakovat všechno to, co již naši kolegové konstatovali. Všechno bylo vlastně řečeno, ale řekl bych pouze, že to musí pokryt jak veřejný, tak soukromý sektor. Nemůžeme vyloučit úředníky. Samozřejmě, že to musí pokrývat také i samostatně vydělečně činné osoby, tak tam, kde to vyhovuje okolnostem. A pokud jde o ty kontrakty nulových hodin. Eh, kolegyně eh, ze skupiny zelených má pravdu, musí to být zakázáno, ale například na Novém Zélandu existuje velmi úspěšná legislativa, která ukazuje, jak to lze učinit a eh, je tady mnoho důvodů, jak by tento legislativní model novozélandský mohl být transponován i do naší evropské legislativy a já doporučuji, aby se tak stalo. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Enrique, děkuji mnohokrát. On řekl, že chce naslouchat, že se pokusí hledat velice flexibilní řešení. A já na základě debaty, kterou právě vedeme, mám pocit, že v mnoha věcech se velice shodujeme. Ale přesto musím položit jednu otázku, a totiž zda vůbec potřebujeme takovou evropskou definici Eh, protože ty systémy sociální zabezpečí jsou různé. A co se týče eh, toho rozsudku Evropského soudního dvora, ano, ten máme, takže tam je to ujasněno, takže v podstatě bychom žádnou novou definici nepotřebovali. Nemá smysl přece, abychom tady přišli s něčím novým, když v národních legislativách je to již vyřešeno. A pak tady tedy stanovíme něco na evropské úrovni, co vůbec nebude možné implementovat. Co se týče informační povinnosti, tady je důležité, aby v první den bylo jasně řečeno, co ty lidé vydávají, jak to vypadá s přes časy, jaké možnosti mm, máme mm, pro zajištění či stanovení zkušební doby tři měsíce, šest měsíců Tady asi nebudeme mít nic jednotného, ale musíme jasně ukázat, že zkušební doba nemůže být neustále prodlužována, že nemůže zaměstnavatel říci, že neustále ten pracovník pracuje eh, a stále ještě nemá trvalý pracovní poměr a žádný plat. To není možné. To nemůže takto být vyřešeno, to nefunguje. Takže tady musíme něco učinit. A podle mě je také důležité, abychom nikdy nespochybňovali právo sociálních partnerů. To jsou ti, kteří tomu rozumí, kteří přesně vědí, jak to povolání vypadá, kteří mají obrovské zkušenosti. Ne ve všech členských státech je ten sociální dialog tak silný, to víme, ale tito lidé, sociální partneři, těm musíme věřit, musíme věřit tomu, že oni si to upraví tak, aby to, jak je to pro ně vhodné. Tedy nemůžeme tady z evropské úrovně nějakým způsobem podkopávat práva sociálních partnerů, to je zásadní věc. Celkově je dobré, že tady reagujeme na nový vývoj v, na pracovním trhu, to, že jsme proti těm e, pracovním smlouvám s nulovým počtem hodin, tam jsme, to je jasné, ale realita vypadá jinak. Jsou členské státy, kde mají stále ty smlouvy s nulovým počtem hodin, to je naprosto nepřijatelné, musíme to dát na černý seznam. Děkuji mnohokrát. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji. Mnohé tady už bylo řečeno, ale já si myslím, že Marita Ulfskuk, kterou zde zastupuji, také řekla něco důležité a já bych chtěla pronést něco eh, jejím jménem. Jsem švédská kolegyně z Envy. Návrh Evropské komise je důležitá legislativa, mnozí to dnes již eh, uvedli. Trh práce se skutečně změnil po schválení stávající směrnice, což eh, opodstatňuje tuto revizi informačních požadavků Řecku. Také sdílím názor, že nové formy práce musí být adekvátně upraveny. Nicméně Analýza švédských odborů, eh, organizací zaměstnavatelů a dalších je jasná. Je zde jasné riziko, že návrh komise se závažně dotkne eh, základních principů švédského modelu kolektivního vyjednávání a také rovnováhy eh, sociálních partnerů, práva na samoregulace a sociální regulace. To je velmi zneklidňující. V zásadě jsou zde tři hlavní problémy, na které bych chtěla poukázat. Za prvé, definice pracovníků, e, zaměstnavatele a zaměstnavatelské vztahy. Je velmi důležité zachovat stávající řád, kde koncepce pracovníka je definována na národní úrovni a definice e, pracovníka je těsně spjata s eh, justičními a soudními systémy a tradicemi členských států a, a právě na na národní úrovni mohou být jednotlivé modely trhu práce eh, rozvíjeny nejlépe. Tato definice má důsledky, které nelze přehlížet. Důsledky na národní ehm, pracovní právo a má to také dopad na další legislativní oblasti, například sociální zabezpečení, daňové mm, právní předpisy. Za druhé je důležité, aby byla respektována autonomie sociálních partnerů. Tady vítám řadu eh, návrhů zpravodaje, pokud jde o posílení zapojení sociálních partnerů ale ještě je zapotřebí více zásadních změn, zejména v článku 12. Bod 3 je také stěžení, aby kolektivní právo bylo sladěno s národními právními předpisy a praxí. Můj závěr tedy je takový, že Marita plánuje předložit několik pozněvacích návrhů, které budou eh, řešit právě tyto tři body. A já bych chtěla zdůraznit, že tato věc je pro nás ve Švédsku velmi důležitá, protože je nezbytné respektovat modely jednotlivých národních trhů práce a také autonomii sociálních partnerů. Děkuji. Děkuji. Děkuji a krátce pan Pokovní za generální ředitelství. Um, děkuji, pane předsedo, a děkuji jménem komise, zpravodajce, stínovým zpravodajům a všem, kteří promluvili v této velmi konstruktivní eh, debatě, eh, která ukazuje, že tento návrh byl již eh, tedy skutečně dohloubky analyzován význam mm, nemusím zdůrazňovat, ale chtěl bych se dotknout um, několik bodů, které zde zazněly. Eh, jeden se týká eh, osobního rozsahu působnosti eh, a také článku dvě definice pracovníků. Jak již mnozí eh, uvedli, eh, zranitelnost na trhu práce narůstá a největší zranitelností pro mnohé vlastně byla, eh, vylouč, byla vlastně vyškrtnuta nebo vymazána. Vidíme to v řadě eh, pracovních poměrů a návrh komise je provést test, zdali tito lidé splňují kritéria, eh, která eh, Evropský soudní dvůr již stanovil a pokud ano, pak mají nárok na ochranu podle této směrnice a to by také chránilo pracovníky na budoucích trzích práce, kde je ta otázka statusu zatím nejasná. Ta definice kodifikuje, jak mnozí uvedli eh, pojem pracovníka, který eh, Evropský soud již užívá v uplynulých 30 letech, aby se určilo, zdali ekonomicky aktivní osoba má status eh, pracovníka. Ano, už to platí, vztahuje se to na národní systémy a abych odpověděl na otázku pana Radkého, neznamená to nutně, že členský stát musí změnit své definice. Je to tedy ta definice byla vytvořena pro osobní rozsah této směrnice, takže členské státy mohou říci, že tato směrnice ve svém osobním rozsahu eh, chrání všechny ty, kteří jsou definováni jako pracovníci eh, v rámci zákonníku práce a kteří jsou tedy ehm, domácí pracovníci nebo pracovníci na smlouvu a tak dále. Všichni, kteří jsou pokryti touto směrnici, aniž by bylo nutno eh, revidovat nebo přeskoumávat ehm, právní předpisy na národní úrovni. Pokud jde o osobní rozsah, eh, tak eh, Někteří eh, byli zneklidněni vyloučením veřejného sektoru nebo námořníků. My se domníváme, komise se domnívá, že všichni by měli mm, požívat této ochrany a pokud dojde k výjimkám, tak by to mělo být skutečně zdůvodněno objektivně a tedy z objektivních důvodů eh, doloženo. Načasování informace, to je věc základních práv eh, pracovníků, tak jak to zpravodaj eh, uvedl. Je nutno vědět, za jakých podmínek byly zaměstnání, to je něco, k čemu se vlastně všichni hlásíme v rámci sociálního pilíře i parlament a e, touto směrnicí by to bylo uvedeno v platnost. Komise velmi doufá, že i ve zprávě parlamentu se objeví podpora pro disponibilitu zásadních informací vlastně od prvopočátku pracovního vztahu a nikoli s prodlevou. a tedy veškeré informace na seznamu musí být poskytnuty od prvního dne. A pak k otázce sociálních partnerů. My uznáváme jejich velmi významnou roli, důležitou roli v mnoha členských státech v rámci regulací trhu práce a proto návrh již eh, přisuzuje význam sociálním partnerům, eh, aby mohli měnit eh, hmotná práva v kapitole 3 a také aby mohli implementovat směrnici na základě kolektivní eh, dohody. Je zde také eh, zajištěna ochrana eh, pracovníků, kteří nejsou eh, chráněni kolektivní dohodou, to znamená nejsou organizováni v odborech. Pokud minimální standard stanovený evropskými zákonodárci bude implementován kolektivními dohodami, pak musí být možné verifikovat, že tyto standardy jsou dodržovány, zachovávány a musí být také podrobeny jurisdikci um, národních a evropských právních eh, systémů. Takže tady bych chtěla, chtěl podpořit výzvu zpravodaje pokračovat v této velmi konstruktivní práci. Časový harmonogram je náročný, ale bude to velmi důležitá ochrana evropských občanů. Narůstající počet těchto občanů se nachází ve velmi zranitelném postavení na trhu práce, ale je to důležité a jsme připraveni s vámi těsně spolupracovat na dosažení tohoto velmi žádostivého e, časového harmonogramu. Děkuji. A nyní poslední slovo pro pana zpravodaje. Ano, pane předsedo, já budu stručný. Nedomnívám se, že bych tady měl hodinu a půl reagovat na všechny reakce, na všechny příspěvky. Dobře. Podívejte se, je celá řada věcí. No tak za prvé chci samozřejmě vám všem poděkovat. A já jsem optimistou, protože vidím, že všechno, co jsem slyšel, bylo v konstruktivním duchu. A už to znamená velkou výhru, protože kdo chce, ten může. Je tady celá řada konkrétnějších témat, která zde zazněla, která jsou nesmírně významná. A nepochybuj ale o tom, že se nám podaří dospět k rovnováze. Například jste hovořili o e, malých a středně velkých podnicích a mikropodnicích a jejich potížích. Ano, e, samozřejmě, že to zahrneme. Eh, zda teď první den nebo, nebo ne první den a tak dále, dospějeme k rovnováze. Eh, kolik doby pro vzdělávání, pro školení, kvalifikace, tak eh, také o tom budeme diskutovat. Možná, že dospějeme k nějakému průměru. A všechna tato témata jistě, se, jistě budeme schopni dobře zpracovat. Já velice spolehám na mé stínové zpravodaje. No ale to téma je obtížné, definice hlavně. A teď se mi strašně líbilo, co řekl ten pán z komise. E, občas mám strach, že přeměňujeme problém tím, že prostě to dáváme do srdce advokátu, legislativu, eh, legislativců a přitom ze sociálního tématu děláme právní téma a to není správné. My se musíme snažit zabezpečit, aby lidé zůstali pokryti sociálními právy, ale také na základě občanskoprávní, pracovně právní definice. Ale budeme-li jenom diskutovat o tom správního hlediska, to nás nikam nedovede. E, proto se mi líbilo, co tady zaznělo pro ten návrh, jakým způsobem se bude definovat pracovník. Možná, že bychom se měli vůbec vyhnout slovu definice. E, hovořím se svými kolegy o tom, tento návrh se dotkne jak kohokoliv, kdo má nějaký závislý vztah, hospodářský, dočasný částečný a tak dále. Eh, Smlouvy na, nulová, nulovou, na nulové hodiny. Ve Španělsku to neexistuje, to není problém, ale když se rozhodne parlament, a tady se odkazuji na to, co řekla kolegyně sedící vpravo, nedomnívám se, že toto není, tento návrh není rámec na jejich zákaz, ale naopak udělat něco pro to, aby i těm, kteří poskytují nulové, tedy smlouvy na nulovou hodin, měli povinnost chránit ty lidi, s kterými mají ty smlouvy. A teď podívejme se například pracovníci, kteří pracují ve veřejných službách. Ti nemůžou být ponechány stranou. A další věc, to jsou bezpečnostní složky. Podíváme se na to je mi jasné, že se na všechno podívám. Pak tady máme ten švédský problém. Podívejte se, když jsem byl před 15 dny ve Štokholmu, a přijala mě ministrině pro sociální záležitosti. Nikdo nehovořil o žluté kartě. Proto si myslím, že v březnu 2018, kdy se to udělalo, od té doby došlo k dalšímu vývoji. Nikdo o tom nehovořil. Ano, té žluté kartě hovořil jeden pán jako zástupce sociálních partnerů, který mi říkal, že toto eh, zabíjí evropský, eh, tedy pardon, švédský model, zatímco já ho obdivuji. Já učiním vše, co je v mých silách, proto, aby zůstalo naprosto jasné, že posilujeme kolektivní vyjednávání, zahrnování sociálních partnerů pro to, aby mohli také na základě tradice a znalostí kontrolovat, jaká bude legislativa, ale jedinou věc, o kterou mě neproste, právo, abychom mohli diskutovat o snížení minimálních norem, minimálních standardů. To, myslím si, to nechce snad nikdo. A proto si myslím, že i zde nalezneme řešení. Děkuji. Co se týče časového harmonogramu, pozměňovací návrhy to je 26. června ve 12 hodin a Pozměňovací návrhy budeme probívat 29. až 30. na výboru a hlasovat na výboru budeme hlasovat 18. října 2018 a můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je celoevropský osobní penzijní produkt. A i hned dávám slovo Heinzi Beckerovi za EPP. Prosím, pane Beckere. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, eh, líbí se mi tento velmi konstruktivní pracovní eh, proces, do kterého jsou zapojeni všichni, zpravodajové, poradci, sekretariát. Byl to velmi vysoce konstruktivní pracovní proces, takže jsme velmi optimističtí eh, v tom, že budeme moci vytvořit eh, osobní penzijní eh, produkty jako určitý vlajkový produkt. Neexistuje zatím žádný srovnatelný produkt, který by byl eh, zcela pod kontrolou evropské úrovně a zahrnoval také obci evropské kapitálové záruky nabízené a eh, vlastně kontrolované Evropskou centrální bankou skrze EIOPu. To je velmi velký úspěch a zatím na eh, penzijním trhu nikdy něco takového neexistovalo. My jako výbor pro zaměstnanost eh, Samozřejmě bereme v potaz, že Ekon je příslušným výborem a my produkujeme pouze stanovisko a že všechny eh, potřebné finanční aspekty a aspekty eh, pojištění budou řešeny těmito výbory. Takže my jsme k tomu přistupovali z perspektivy zaměstnanosti a z perspektivy sociální politiky. Dovolte, abych vysvětlil, že máme dvě klíčové cílové skupiny pro tento osobní penzijní produkt. Jedna je ta, která potřebuje mít ještě další zabezpečení životní kvality po odchodu do důchodu, jako tedy doplnění a ta druhá skupina která je stejně tak důležitá, neméně důležitá, je ta skupina, která žije e, v zemích e, s nedobrým nebo nedobře vyvinutým prvním a druhým pilířem důchodového zabezpečení. Pokud neexistuje takto dobře vyvinutý systém, e, tak právě tento produkt by mohl být dobrou opcí do budoucna která by zejména podpořila mladé lidi a ženy. PEP, e tedy osobní penzijní produkt, přispěje k pokrytí potřeb lidí, kteří si budou chtít eh, vlastně navýšit eh, své spoření na důchod, hm, zajistit se tak proti duch, demografické výzvě a také do toho zahrnujeme aspekt dlouhodobého, pardon, dlouhodobého spoření a udržitelnou investiční politiku, včetně sociálních investic. E, osobní penzijní produkt je navržen jako mobilní e, produkt spoření ve smyslu těch lidí, kteří se e, stěhují z jedné evropské země do jiné, pracují a žijí tam a Eh, zahrnujeme do toho několik aspektů mobility, například pokud poskytovatel osobního penzijního produktu eh, v té eh, nové zemi neposkytne tuto možnost, tak si eh, ten držitel může sám vybrat eh, poskytovatele. Je tam eh, tedy několik možností a několik povinností, například možnost takzvané doplňující penze. PEP by měl v sobě zahrnovat také ekologické, sociální a správní faktory a také hodnocení eh, rizika by eh, mělo být k dispozici pro EIOPu a příslušné orgány, stejně tak jako pro spořitele a také nutno zvážit všechny důsledky. Je zde ještě další důležitý aspekt, například eh, kapitálová ochrana pro eh, penzijní produkt, osobní penzijní produkt. My jsme také do toho zahrnuli úpravu, že informace pro spořitele osobního penzijního produktu musí zahrnovat všechny aspekty velmi podrobně a to by si mohlo vynutit více kompromisů, protože tyto informace jsou zahrnuty v takzvaném klíčovém informačním dokumentu. Ten má asi sedm stran nebo více než sedm stran, takže k tomu asi bude potřeba více kompromisů než jeden. Jeden už máme. A v neposlední řadě je velmi příjemné a uspokojivé pro mě, že jsme se dohodli na relevantním návrhu, totiž, že poskytovatele osobního penzijního produktu zaručí, že ten kapitál akumulovaný na začátku eh, bude se eh, rovnat výchozí částce, včetně inflace, kterou jsme vypočítali jako roční inflační sazbu 4%. Zatím obdobný produkt na trhu neexistuje a proto si myslím, že by to mohl být skutečně určitý vlajkový eh, produkt. 511 pozměňovacích návrhů už je na stole a několik kompromisů. IMKO bude dnes hlasovat o stanovisku, EMP bude hlasovat 28. června a EKON 11. července, takže pak budeme moci přistoupit k hlasování na plenárce v září. Já vám děkuji za konstruktivní práci. Děkuji mnohokrát. A já bych moc prosil, abyste omezili svou řečnickou dobu. Čekáme mm, pana Katajnena, takže prosím pěkně, snažte se zkracovat vaše projevy. Je tady někdo, kdo by chtěl hovořit za SAD? Paní Jakentajem za SAS? Za, za e EKR. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná. Hovořím ve jménu stínového zpravodaje, který s námi nemůže být, ale chci zejména poděkovat panu Beckerovi za jeho práci na tomto tématu. Já jsem velikým fanouškem tohoto způsobu penzijních fondů. Eh, během minulé diskusy jsme velice podporovali stanovisko zpravodaje a naší klíčovou obavou je, aby PEP působily spíš jaksi komplementárně a neharmonizovaly mm, tyto penzijní fondy, čili my souhlasíme s navrhovanými kompromisy. Máme tady určitý problém s jednou, dvěma věcí, kteří jsou, které mm, překračují rámec působnosti, ale eh, Ráda bych, aby byl podpořen i můj pozměňovací návrh, a to je návrh 63 Eh, protože jsem zejména chtěla snížit náklady pro spotřebitele jakýchkoliv eh, PEPů. Protože eh, takovéto penzijní systémy by mohly, pardon, penzijní způsob, fondy by mohly být takový dvou možností, eh, která by snižovala náklady bankovních domů. Děkuji mnohokrát, pan Kafe Šambo, na minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu eh, hovořit francouzsky, abych byl rychlejší. Děkuji všem, děkuji všem. Myslím si, že práce pana Bekera je vynikající. Bylo to velice konstruktivní, máme tam důležité věci, které budeme i nadále hájit. Za prvé, to je velmi zásadní, default investment option, pomořil pan Becker. Tedy tento typ produktu by měl zohlednit to, aby důchodce měli v případě eh, nutné možnost vlastně získat zpět celý ten kapitál, který tam zaplatil. Dále nemůžeme investovat do derivátů eh, nebo do dalších rizikových produktů. Dále bychom měli mít záruku na investovaný kapitál proti eh, například, když někdo zemře nebo je v trvalé invaliditě. A dále Tady podpoříme zelené, to se týče článku 5, také 10. Eh, velice důležité je, abychom zavedli přístup partnerský. Pokud to tak nebudeme mít, tak většina velkých národních pojišťovatelů nebudou moci prodávat své produkty pokud bude třeba, aby v každé zemi měli svou vlastní filiálku, kancelář. To bude vhodné pouze pro ty velké, Baraklok a další. A proto se musíme opřít o ten systém partnerství, partner, jak o tom hovořil pan Becker. To je, myslím, velice jasné a myslím si, že to je něco, co zavádíme, co je velice dobré pro eh, evropského občana a konkrétní věc. Děkuji, děkuji předseda. A nyní paní Kary za na jednu minutu, prosím. Tak, Forman. Eh, já ah, Děkuji, pane předsedo. Já tady nahrazuji paní Kuneve, která bohužel nemohla přijít, ale já přednesu její podstatné body. My se domníváme, že tato úprava je pokusem pro podporu soukromých penzijních systémů. Ehm, to znamená, že se a my se domníváme, že místo toho by se měly posílit veřejné penzijní systémy, musíme vytvářet více pracovních příležitostí a proto hledíme na návrh komise spíše negativně. Soukromé penzijní pojištění, jako je EPP nebo PP, to prostě rozhodně podporuje spíše krize a není to žádné řešení. My podpoříme hm, ty návrhy, které se budou ubírat směrem podpory veřejných důchodových systémů, eh, protože tady by prostě vznikaly rozdíly mezi stávajícími pravidly a nově vznikajícími praco e, novými bankovními předpisy. No, Nepodpoříme žádné návrhy, které by mohly vést k tomu, že by byly vytunelovány úspory dělníků. Domníváme se, že tady existuje šedá zóna. Velké podniky dos, budou dosahovat velkého zisku, ale je to ohrožení e, našich stávajících důchodových systémů. Pan Labertu není ani nezařazení, takže teď má slovo paní Milan. Děkuji, pane předsedo. Co se týče, tedy já se omezím se na ve zpravodajové, neboť by eh, eh, doufám, že naše návrhy budou nějak zapracovány do kompromisu. Pokud ne, eh, tak uvidíme. Toto je něco, co se nevněšuje přímo do národního vláda Eh, nebo pokud by to bylo nadnárodní, tak by to mělo efekt boomerangu. My eh, víme, že prostě ty Evropané jsou mobilní, je třeba to zohlednit, potřebujeme důchodní dový produkt, který je ale eh, je třeba, aby ti nej zranitelnější z něho mohli mít jaksi nějaký užitek, což ale není pravda. A dále má to být povinně konkurenční a Evropa EIOPA ne vůbec eh, tedy eh, nehodlá podporovat nějaké menší pojišťovatele či národní pojišťovatele bude favorizovat ty velké nadnárodní skupiny. A já tady říkám, eh, stejně jako kolegové, že tady jsou šedé zóny. Nemůžeme podkopávat národní sociální práva a proto se nám tento text nelíbí, máme velké výhrady a pravděpodobně nebudeme moci ho podpořit, i když ta práce na něm nebyla nepříjemná. Děkuji. A paní Renie za SAD. E já jsem slíbila, že budu eh, rychlá, ale Maria Rená, stínová zpravodajka SAD, bohužel nemohla přijít a proto ve veškeré stručnosti samozřejmě neexistuje žádná nahrada pro první a druhý pilíř. Absolutně ne. A proto u veškerých úvah je to dát skutečně do čela našich úvah. Tento návrh je pozitivní, ale je důležité a to slouží k investicím, je to také program pro menšiny a je to obsaženo v kom a musí to být obsaženo v kompromisy. Nejdůležitější musí být první pilíř, druhý pilíř. Tady si je nutno si uvědomit, že na tyto dva pilíře nelze útočit. Toto je něco komplementárního, doplňujícího. Děkuji. Děkuji a zároveň se omlouvám, že jsem trošku urychlil vaše příspěvky a jsem si jistý, že budete schopni i nadále pozitivně pracovat. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28.6., 11.7. Eh, a na plenárce se bude hlasovat, jestli všechno projde, ještě nemáme termín. A teď nás čeká strukturovaný dialog s panem Žirky Katajnenem, místo předsedou komise. A Rád bych řekl, že je to vždycky nesmírně důležitý okamžik pro nás, když mezi námi můžeme přivítat místo předsedou komise pro výměnu názoru v rámci strukturálního dialogu, který je naprosto zásadní pro naše demokracii na úrovni Evropského parlamentu. Takže vás tady srdečně vítám, pane komisaři. Eh, počkám, až se posadíte. Jistě si uvědomujete, že my jsme vždycky v, prostě na pětém časovém hormonogramu a dám vám okamžitě slovo na minuty. Pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, děkuji za příležitost diskutovat s vámi o různých tématech. Já se zaměřím především na vzdělávání. Teorie vychází eh, z toho, že když se podíváme eh, do budoucna, tak v ekonomice jsou dva megatrendy, které eh, nás jsou to umělá inteligence a oběhová ekonomika. To jsou dva megatrendy v ekonomice, které eh, můžeme čekat v budoucnu a které budou mít obrovský dopad na naše společnosti a na náš individuální život. Na to musíme být připraveni. Eh, ta změna může být pozitivní, ale i negativní podle toho, jak budeme připraveni a jak budeme předvídat změny. Když se podíváme na digitalizaci a umělou inteligenci, tak existují různé odhady toho, kolik pracovních míst se ztratí ehm, na základě tedy časové řady, když se podíváme do budoucna. Ale když se podíváme krátkodobě do budoucna, tak se eh, odhady různí. OECD je poslední instituce, instituce která tvrdí, že eh, ohroženo je asi 9 eh, eh, pracovních míst, které budou kompletně automatizovaná. To je nejmenší číslo, které jsem viděl, ale v mnoha případech to nebudou eh, celá pracovní místa nebo celé profese, ale určité úkoly v rámci profesí nebo činnosti v rámci profesí a také digitalizace a umělá inteligence mohou vést k nahrazování těch nejúnavnějších a nejnebezpečnějších eh, činností a tím se zlepší eh, ochrana zdraví a bezpečí při práci. Ale my nevíme, jak to vlastně bude. Můžeme eh, se pouze domýšlet a to ale neznamená, že se nemůžeme na změny připravit. A nemá velký smysl snažit se odhadovat, hm, eh, jaké profese přetrvají. Můžeme se ale snažit eh, pomoci eh, lidem, aby byli pružnější, odolnější a učili se novým dovednostem. A proto na základě této analýzy si myslím, že musíme povzbuzovat členské státy, aby brali dokonce i to základní vzdělávání vážněji než dosud. A nyní nehovořím o dovednostech, o tom pohovořím později. Nyní hovořím o základním vzdělávání a zejména o vzdělávání učitelů, pedagogů. Bohužel vzdělávání nebylo zatím v mnoha členských státech prioritní politikou. Snadno to zjistíte, když se podíváte na výsledky vzdělávání v některých členských státech a také když se podíváte na kompetence učitelů rozdíly jsou obrovské. Například 25 dospělých Evropanů mají významné rozdíly nebo pardon, nedostatky v gramotnosti, v schopnosti číst a počítat. Takže co očekávat od jednotlivců, když neumí eh, správně číst a psát? Eh, proto tedy musíme dávat větší pozor a věnovat větší pozornost eh, vzdělávání. Nyní jsem spokojnější, protože jsme dokázali zaměřit náš semestrální proces více na sociální aspekt a na vzdělávání. Letos je to poprvé, když jsme povýšili význam vzdělávacích systémů v našich členských zemích my v rámci EU nemáme kompetentnost nebo kompetenci pro vzdělávání, ale to neznamená, že nemůžeme vzdělávání zmiňovat nebo zdůrazňovat, když zjišťujeme nedostatky v něm. A můžeme také podněcovat členské státy, aby prováděly reformy. Stejně tak, jak jsme to činili v oblasti e, důchodových systémů nebo v jiných aspektech společností. Takže pokud souhlasíte, Chtěl bych vás požádat o podporu, abyste také výrazněji zdůrazňovali vzdělávání v semestrálním procesu. Pane předsedo, Také se musíme zaměřit na dovednosti, dovednosti stávajících pracovníků, protože už prožíváme digitální věk a požadavky po dovednostech, digitálních dovednostech narůstají a tento eh, trend bude pokračovat. Existuje více než 750 tisíc respektive do roku 2020 bude existovat 750 tisíc neobsazených pracovních míst pro um, oblast nebo odborníky informačních technologií. Dnes 4 z 10 Evropanů eh, nedisponuje základními digitálními dovednostmi. Ale tady nejde pouze o digitální dovednosti, e, jde také o technické dovednosti a takzvané jemné dovednosti, například podnikavost, kritické myšlení a tak dále. Z hlediska individuálního přístupu je nutno získat také solidní vzdělanost a vzdělávat se po celý život. A proto komise investuje tolik do dovedností. Komise má agendu nových dovedností, tu vydala v roce 2016 a tady podporuje získávání nových dovedností na všech úrovních s cílem přizpůsobovat se inovacím a technologické transformaci. Letos pokračujeme v přijímání důležitých opatření v rámci této agendy dovedností. Zlepšování digitálních dovedností širšího obyvatelstva nad rámec pracovníků v eh, digitálním odvětví. To je jedna z klíčových akcí naší agendy. Od zahájení v září 2016 21 národních koalic vzniklo v tomto ohledu. Ta poslední je mezi Švédskem, Nizozemím a Řeckem. Vlády nebyly jediné, které eh, jsou tady aktivní. Máme už 100 příslibů eh, podniků, sociálních partnerů a jiných organizací, které chtějí nabízet vzdělávání, školení v digitalizaci. I Například Belgie eh, se v tomto ohledu vyznamenala. Irsko nabízí program pro rekvalifikaci nezaměstnaných eh, osob v informačních a digitálních eh, technologiích. Dále je zde také snaha přijímat reformy na úrovni členských států a komise také navrhla reformu eh, v rámci doporučení eh, celoživotního vzdělávání a vzdělávacího rámce. Další důležitá akce je návrh eh, sektorového sektorových dovedností. Tady jde o to, že některé sektory potřebují vyřešit nedostatek dovedností tato akce byla zahájena koncem loňského roku v odvětví jako například automatizace, cestovní ruch, námořní e, odvětví a tak dále. Druhá část e, začne koncem letošního roku v strojírenství, stavebním odvětví, e, ocelářství, dopravním odvětví a tak dále. Eh, členské státy se také zavázaly předložit opatření k reformám v oblasti eh, digitalizace, zejména pokud jde o nedostatečné vzdělávání dospělých v tomto ohledu. Qualification that would give them better access to labor market. E Vážení členové, evropské fondy eh, budou také stěžení eh, při podpoře tohoto pilíře. Je třeba investovat do občanů tak, aby všichni Evropané si mohli získat dovednosti a vědomosti pro svou budoucí práci. Potom tady máme sociální fond plus jako čas příštího VFR, kde se navrhuje 101 miliard eur pro další období. Ehm, tak je třeba ehm, posílit pilíř evropských sociálních práv a my to spojujeme skutečně s prioritami evropského semestru. Zároveň budeme reformovat systémy pro posílení ehm, získávání digitálních znalostí, pro zlepšení situace občanů na pracovních trhu. Komise navrhuje, aby v rámci sociálního fondu Plus byla dávána podpora z 25 na opatření na sociální inkluzi a na ty nejpotřebnější 10 pro podporu mládeže a zaměstnanost. Eh, sociální fond plus E, bude samozřejmě obsahovat i jiné komponenty, iniciativu pro zaměstnanost mládeže, pomoc těm nejpotřebnějším, za třetí e, program Evropský pro e, sociální inovace a na závěr Evropský sociální fond plus bude koherentnější a bude doplňovat ostatní fondy jako například Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, fond pro migraci a tak dále. A naposledy chci hovořit o fondu EU Invest. Tady budeme pokračovat v provádění investičních plánů, ale také s větším politickým fokusem. Explicitně se tady zaměřujeme na trvalou udržitelnost, Eh, trvale udržitelný hospodářský růst mm, a také na posílení sociálního trhu, ale také umožnění fungování kapitálu. Dále se tady navrhuje dvakrát podpořit zhruba 2 miliardy jsou vyčleněny teď a budoucím VFR budou vyčleněny 4 miliardy. A dále tady budeme také navyšovat částku tak, abychom mohli dosáhnout úspěchu všech partnerů a zúčastněných stran za spolupráce s vnitrostátními institucemi, které mohou zajistit menší vnitrostátní projekty, aby se dosáhlo větší flexibility i pro sociálně zaměřená průmyslová odvětví. Tyto trendy získají skutečně velkou podporu. A to můžeme propojovat právě s tím programem Invest EU, abychom dospěli ke zjednodušení pro uskutečňování takových plánů. Takže adaptabilita, slučování, e, poskytování možnost získávat dovednosti a investice do sociálního sektoru. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Myslím si, že to ukazuje ten náš proaktivní přístup, to naše proaktivní se soustředění na vzdělávání a další školení, na kompetence, to jsou ty zásadní věci i pro nás, pro výbor pro zaměstnanost. Nyní budeme mít eh, eh, projevy koordinátorů, jen na dvě minuty, pan Peker. Vítejte, pane místopředsedo, a děkujeme za veškeré vaše iniciativy a úsilí na úrovni komise. Já také vítám vaše zaměření na potřeby základního vzdělávání, jelikož je zjevné, že čtení a psaní jako kulturní dovednosti musí být završeny eh, digitálními dovednostmi, co by dovednosti číslo jedna, jak jste to popsal. Zítřejší eh, proměny se odehrávají již nyní, dnes a eh, digitalizace, robotika, umělá inteligence nabízejí obrovské šance Evropě, ale samozřejmě musíme zvládnout výzvy. Zatímco podmínky na trhu práce se zlepšují napříč Evropskou unii, stále ještě existují rozdíly mezi členskými státy. Eh, místní, eh, například nízká mobilita eh, práce, divergence, nepoměr dovedností a nezaměstnanost a sociální začlenování, to stále ještě tady zaostáváme. Dále pak specifické národní doporučení vydaná před dvěma měsíci komisí, tam jsou také ještě tyto nedostatky popsány. Jak komise plánuje zajistit, aby členské státy skutečně Eh, přijímali nezbytné reformy eh, ve vzdělávání a na trhu práce, aby se připravili na rychle se proměňující svět práce. A za druhé, jak plánuje komise eh, zvyšování dovedností pracovníků, tak aby skutečně profitovali z digitalizace trhu práce více než dosud. Děkuji za SED, pan Perinský. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane místo předsedo, za vaši účast a prezentaci. Na rozdíl od mého kolegy pana Beckera věřím, že, nebo se domnívám, že vaše zaměření nebylo správné na umělou inteligenci a digitalizaci. Vy jste nás vyzval, abychom se zamysleli nad širším horizontem. Já se domnívám, že váš dokument o globalizaci z loňského roku poukazoval na to, že využití globalizace E, je nejlepší tam, kdy, kdy existuje e, robustní sociální Evropa a robustní národní stát. A klíčem k tomu jsou investice obecně a zejména sociální investice. Investice jsou tedy důležitou částí vašeho portfolia a proto se domnívám, že jste se na to právě měl zaměřit. E, poslední odhady nezávislé odhady EFSE eh, z tohoto měsíce vypovídají o tom, že při nejlepším dochází eh, k téměř úplnému naplnění investic eh, v rámci FC FC Plus, o kterém jste se zmínil, ale vykazuje redukci eh, ve výši 6 ve srovnání s funkcí ESF. Dvě minuty samozřejmě je eh, velmi krátká doba, ale já bych eh, vás chtěl požádat, abyste se zamyslel nad výzvou narůstajících nerovností, eh, narůstající ehm, nespravedlností a také nedostatkem zaměření komise mm, na tuto problematiku protože ehm, na problematiku nerovnosti, která tedy na sociální nerovnosti, která eh, se stále zvyšuje. Děkuji. Paní McIntyre má slovo. Dvě minuty. Děkuji. Pane komisaři, já velice vítám vaše prohlášení. Myslím, že je to eh, životně důležité, abychom se zaměřili na dovednosti, vzdělávání, podnikatelského ducha a tak dále. Já jsem se zúčastnila zasedání STOA nedávno, kde eh, jsme si řekli, jak je důležité, aby se lidé učili kritickému myšlení. Vůbec, jak je důležité naučit lidi myslet. A mm, tedy vás chválím v tomto ohledu. Musíme uznat a ostatně máme asi 2 eh, miliony ehm, eh, volných míst v EU a asi 700 eh, tisíc ehm, volných míst v oblasti informačních technologií a do roku 2020 bude asi vysoké procento pracovních míst vyžadovat digitální schopnosti, tak je jasné, že musíme tady dělat více, zejména s uční a musíme vyučovat podporovat také podnikatelské dovednosti, tak aby lidé uměli sami vytvářet pro sebe pracovní místa. A musíme tedy um, učit lidi podnikat už ve škole. Musíme je učit prostě vést podnik. Něco takového máme, podobné programy máme i ve Velké Británii. Ale moje otázka je, co činí komise s ohledem na iniciativy, které mají podporovat partnerství mezi podniky, výzkumnými středisky a univerzitami, aby umožnila eh, občanům EU eh, dosáhnout na eh, výrobní pozice spojené s digitalizací a informačními technologiemi. A další otázka. Eh, rozvoj venkova eh, eh, dochází k úpadku zemědělství, protože nastupuje na jejich místo technologie ale v mnoha případech dochází také k diverzifikaci a e, tedy vytváření nových pracovních míst. Jaké máte vy představy o vytváření pracovních míst na venkově? Děkuji, nevidím tady někoho. A ještě za GUE paní Kary. Děkuji mnohokrát. Vítejte mezi námi. Pane komisaři, děkuji za váš projev. Domnívám se, že všichni jsme si zajeto v tom, že potřebujeme hluboké investice do vzdělávacího systému. Musíme se toho účastnit všichni, ale musíme být také eh, spravedliví a zavádět rovnost. Podívejme se do konce. Advok certifikáty může nahradit umělá inteligence. E, není tady tedy jenom slabina těch, kteří mají nedostatečné vzdělání. Podívejme se na, země, na nezaměstnanost mládeže, e, která je se projevuje u těch, kteří mají za sebou dlouhé období vzdělávání e, a e, teď se podívejme na ty snahy prodlužovat ještě pracovní život dělníků. My žádáme stále více mobilitu a to ještě zhoršuje přístup mladých lidí na trh práce za současného, škr- za současného mm, snižování platů. E, takže co dělá komise? Hodlá změnit zacílení vašeho návrhu, místo abyste nutili dělníky, aby pracovali déle a delší dobu, neměli byste lépe rozdělit práci, distribuovat práci. Jsou tady nové stroje, které jsou schopny dělat eh, eh, mnoho prací, to znamená, že by bylo možno zavést určitou redistribuci a usnadnit život zaměstnanců a zároveň umožnit investice například do nemocnic, do škol. Nedomníváte se, že byste mohli změnit zacílení tohoto cíle? Teď už nevidím nikoho za zelené a za e FDD Madame Mike. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji srdečně. Vítejte, pane komisaři. Já bych ráda začala specifickým doporučením týkající se mé země Itálie. Komise eh, zde dosáhla, jsou určité skromné pokroky, ale to je pravda. To, ale co tady vzniklo, je prekární trh práce, kde nové formy práce dnes tvoří konzistentní součást Eh, forem práce. To znamená, že mnoho lidí nemá vůbec žádná práva, proto si myslím, že je naprosto mm, rozhodující, abychom i eh, tady mohli uskutečňovat směrnice o transparentních a předvídatelných sociálních právech, abychom eh, vyřešili ten problém nových pracovních forem, které u nás již máme ve společnosti a bude-li vytvořen odpovídající legislativní kontext, který bude eh, také zahrnovat tyto nové systémy, ty, kteří pracují například v digitálních platformách, či tyto smlouvy na nulový úvozek, které by vlastně vůbec neměly existovat, eh, eh, pak musou tito lidé být chráněni daleko lépe ve spolupráci s odbory, eh, která také, které také pracují na řešení ochrany pracovníků v případech této, těchto forem práce. Eh, u nás už máme také návrh zákona, který se jmenuje návrh důstojnosti. Aby došlo k prosazení změn, to platí i pro další výzvy, například v oblasti důchodu. Komise nám dnes říká, že důchody Eh, při určitých vyšších sazbách vedou ke deformaci sociálních systémů, což je pravda a tady i u nás zavádíme změny a je důležité odstranit nerovnost eh, i v systémech poskytování mm, sociální péče je třeba, abychom tady měli minimální příjem a to bylo rozhodnuto v parlamentu i plénu v minulém roce a je třeba upozornit komisi na to, že musí, um, odřaz, člen, musí povzbudit členské státy, aby i oni spolupracovali na vytváření minimálních příjmů a aby za podpory Evropského sociálního fondu eh, bylo možno chránit eh, pracovníky a aby tedy byly zavedeny také odpovídající změny ve vzdělávání, ve výuce, ale nejedná se jenom o to přizpůsobit vzdělávání trhu práce, ale je třeba souběžně s tím vytvořit ochranný sociální systém, ale je třeba spojovat tady ten vztah mezi nabídkou a poptávkou a posílíme takový systém, budeme schopni na trhu práce i v oblasti vzdělávání to všechno skutečně děkuji a za NNF pan Mark. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Katajnovi, děkuji vám, pane místo předsedo, že jste přišel na schůzku s námi, se zástupci evropských občanů a děkuji za to, že jste nám oznámil to vaší běžnou litánii o tom, že tedy komise chce splnit cíle 2020. Pane Katajnene, já skutečně mám dojem, že naslouchám kandidátovi ve volební kampani. Protože zdá se, že vy kandidujete na předsedu komise na příští rok. Říci, že čím více lidé mají problémy, tím více komise rekrutuje. Já vám připomínám, že pan Barozo, který nejdříve, akcept, nejdříve byl portugalským zástupcem a potom skončil u banky, u Goldman, u Goldman Sachs, pan Juncker, ministr daňového ráje Lucemburska, který se stal předsedou komise, protože vy jste si přáli takovéhoto předsedu, takovou komisi, které sice hovoří o sociální, respektive fiskální solidaritě, šéf belgické politice ukázal, že je nekompetentní v bruselských a pařížských atentátech a pak byl jmenován šéfem Europolu. Dále během vaší funkce, když jste byl eh, místeckým předsedou v Finland, Finsku, Nokia, Nokia vlastně musela eh, zavírat 25 tisíc osob propuštěných a vůbec mi nepočítám těch stovky zrušených pracovních míst u Alcatelů bývalého v této ložikce, pane Katajnené. Vám tedy svěřili v Bruselu eh, kompetence za zaměstnanost, růst a hospodář, konkurenceschopnost. Vaše strana ve Finsku dokázala dokonce zavírat nemocnice, zprivatizovat systém sociálního zabezpečení. Takto se chováte ve Finsku. Pane Katarine, pane kandidáte, vy jste, máte veškeré, myslím, dobré šance pro to, abyste byli jmenován příští rok, ale mezi tím budou květnové volby v roce 2019 a občané, které my budeme zastupovat, které my zastupujeme nyní, se opětovně vysloví a budou soudit vaši politiku, která pouze ničí svrchované národy, které vytváří Evropskou unii. Děkuji vám. Tady bych rád řekl, že toto je politická diskuse týkající se orientací a ne eventuálně o vizích a perspektivích. Ale ano, když se dělá volební kampaň, pane Martene, teď mám slovo já, vy jste vyčerpal vaši dobu. Takže nyní máte slovo vy, pane místopředsedo. Děkuji vám mnohokrát. Nejprve, pane Beckersi, vaše otázky. Jak chcete zabezpečit, aby reformy eh, umožnily získávání dovedností lidí. Takže jak jsem uvedl, letos v rámci evropského semestrálního procesu chceme věnovat větší pozornost vzdělávání. To je moje osobní mise. Domnívám se, že nejenom dovodnosti, ale i to základní vzdělávání je zásadní pro prospěch naší společnosti do budoucna. A je to také velmi důležité z hlediska sociální spravedlnosti. Když se podíváte pouze na studií PISA OECD, tak vidíte velké rozdíly mezi členskými zeměmi v základním vzdělávání a to je nepřijatelné. Takže moje teorie je, že v mnoha našich členských státech vzdělávání nebylo politickou prioritou po léta. Dálnice a železnice byly atraktivnější v očích voličů než investice do lidského kapitálu. A toto bylo možné, protože život byl poměrně jednoduchý. A nyní se život stává eh, čím dál komplikovanějším. Mnozí z nás jsme pro otevřenější svět a nové technologie náš život usnadňují, ale také eh, se náš život tím stane zranitelnějším. Takže já osobně pléduji proto, že musíme eh, brát v potaz více eh, otázky týkající se lidského kapitálu než v minulosti. Vzhledem tedy k těm proměnám, kterými prochází naše společnost. Proto nutnost tedy zdokonalovat základní vzdělávání. Dále eh, strukturální reformy ehm, našeho servisu. To funguje dobře a eh, my eh, se na to chceme soustředit ještě více v rámci nadcházejícího víceletého finančního rámce. Chceme posílit strukturální reformy, zejména pokud jde o podpůrný servis na úrovni členských států. Chceme změnit reputaci strukturálních reform, které byly vnímány spíše negativně z různých důvodů. Chceme změnit její pověst, protože svět okolo nás se mění. Musíme reformovat naše společnosti, musíme posilovat naše, eh, náš sociální stát a jeho struktury. A proto podpora komise vůči členským státům v tomto ohledu je velmi důležitá. Máme také již pilotní projekt v tomto ohledu a zdá se, že to dobře funguje. Takže to je jeden úhel pohledu. Pokud jde o dovednosti a vzdělávání, máme útvar nebo servis, který je bezplatný, eh, a dobrovolný pro členské státy. Když eh, si eh, členský stát chce eh, změnit, reformovat vzdělávací systém, tak komise spolu s OECD může mm, ustavit pracovní komisi nebo poradní výbor, který vyhodnotí silné a slabé stránky toho systému členského státu a pak mm, podá doporučení. To funguje už dva roky. Když se vám tato myšlenka líbí, můžete se o tuto službu ucházet. A výsledky e, lze vidět v relativně krátké době. Například Portugalsko a Estonsko jsou zeměmi, které si zreformovaly e, vzdělávací systémy a už nyní vidí první výsledky. Už 4-5 let po provedení e, této reformy, takže stojí to za to. Dále, jak komise umožňuje zvyšování dovedností eh, dospělých. Celá teda agenda nových dovedností, například digitální dovedností a koalice eh, a Jobs Coalition nejenom veřejné orgány, ale i eh, soukromé subjekty mohou tady nabídnout dobrý servis. Například tady v Belgii to vidíme. Je zde například eh, mnoho vzdělávacích programů, programů pro děti. A v Nizozemí například jsou různé kurzy pro nezaměstnané a má to dobré výsledky. To je další příklad. A nakonec investice. Evropský strukturální investiční fond. A poslední bod eh, na adresu pana Beckera. Já jsem diskutoval s některými ministry v školství členských států a navrhl jsem jim, že by měli eh, zvážit využití programu Erasmus, zejména pro učitele a ty, kteří eh, se učiteli chtějí stát, kteří se vzdělávají. Um, nebo procházejí pedagogickým vzděláváním. Například země X se rozhodne, že 10 nebo 20 um, studentů pedagogiky využije Erasmus, anebo x procent stávajících učitelů využijí programu Erasmus+. Dovedete si představit, jaký skok by to znamenalo v sociálním kapitálu? To neznamená, že se musíte vždy učit z vzdělávacího systému jiné země, ale jakmile naše společnosti se stají, stanou mezinárodnějšími, eh, tak eh, je nutno aby i učitelé s tím drželi krok. A proto je velmi důležité, aby se tedy program Erasmus Plus využíval více i pedagogy a pedagogickými studenty. Dále, ta sociální nerovnost. Vy víte lépe než já, že v mnoha sociálních politických opatřeních um, eh, je rozhodující členský stát, ale v mnoha ohledech i Evropská unie může něčím přispět. Například chceme nahradit e, něčím jiným, například e, evropskými fondy. Budeme mít čtyři příležitosti nebo čtyři zdroje fondu. EFSE byl fond poháněný spíše poptávkou. Investiční fond bude spíš politický. Samozřejmě bude také poháněn poptávkou, to znamená, že někdo bude muset mít zájem investovat do sociálních věcí, ale chceme se zaměřit spíše na politické aspekty, více než EFSE. Eh, Pokud parlament eh, nezmění tento návrh, tak chceme zdvojnásobit eh, částky do sociální infrastruktury, tak aby ten dopad byl výrazný z 26 miliard na 50 miliard. Dále učňovské programy a školení. To je, myslím, velmi užitečné a mělo by se toho využívat více. Je to nejdynamičtější způsob organizace odborného vzdělávání v rychle se měnícím světě. Také podnikatelské dovednosti jsou důležité. Dosud tyto dovednosti byly vždy považovány za druhou volbu. Když člověk neměl navíc, tak se stal podnikatelem. Ale když se podíváte na mladé lidi a na jejich cíle a aspirace, tak zjistíte, že chtějí eh, dělat práci, která má smysl a stát se podnikatelem je právě někdy cesta k smysluplné práci. Podnikat podnikatelská činnost eh, je vlastně určitý způsob organizace práce tak, aby ta práce dávala smysl. A proto to má být součást osnov více než dosud. Digitální dovednosti a Eh, Job Coalition. To je způsob svést dohromady, tedy v určitý partnerský svazek, um, veřejné orgány, soukromé orgány, eh, subjekty na trhu práce ve snaze zvýšit dovednosti. To je důležité. Jakmile se mění požadované dovednosti, nemůžeme očekávat, že pouze eh, instituce veřejného vzdělávání mm, zajistí tento přechod. Je nutno tedy do toho zapojit i soukromý sektor a někdy i jiné zúčastněné strany. Venkov. Budoucí venkov vnímám jinak než dosud, protože všechny ty strukturální změny, kterými procházíme, zvýší dostupnost. Kilometry nebo míle mezi městem a vesnicí už eh, nebudou tolik znamenat jako předtím. A abychom zajistili eh, zlepšení přístupnosti, musíme také zajistit, aby vš všechny ty venkovské oblasti byly i cílem investic. To znamená, lidé musí mít stejné příležitosti, například pokud jde o digitální spojení, distribuce práce, protože povaha práce se mění. Jsem si jist, že dojde k nové distribuci práce a tady se bude muset zajistit, že pracovní podmínky budou férové, spravedlivé. Nevěřím, že má velký smysl, aby veřejné orgány začaly dělit, rozdělovat veřejné pracovní místa tak, aby přidělili nějakou práci i nezaměstnaným. Ale naše sociální nebo systémy sociálního zabezpečení musíme kriticky přeskoumat a zvážit, zdali umožní skombinovat dočasné pracovní zařazení nebo práci na zkrácený úvazek lépe než dosud. Některé, některá pracovní místa vznikala v době, kdy byla vyšší zaměstnanost, přišlo se do práce v 8, odešlo se domů v 4, Systém sociálního zabezpečení byl tedy snadný v takovémto monolitickém světě, ale nyní se věci změnily a nyní musíme zvážit, jak mm, propojit systém sociálního zabezpečení s flexibilnějším mm, trhem práce a pracovní dobou. Někdy je zapotřebí zákonů a někdy jsou právě mm, od toho sociální partnery, partneři, aby vyjednali řešení formou kolektivních smluv. A nakonec, to se dnes velmi eh, to bylo vlastně poslední, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Mám tady ještě dvě přihlášky do diskuse, ale možná, že byste mi mohl dovolit eh, říct něco k těm výzvám, o kterých jste hovořil. Samozřejmě vzdělávání je naprosto zásadní výzvou a lze věnovat celou řadu prostředků do toho, co nefungovalo dobře. A když se dívám na ty nejrůznější studie, které byly vypracovány v členských státech a když se podívám na rozdíl mezi těmi lidmi, kteří opouštějí tedy studie nebo opouštějí školu bez kvalifikace a bez diplomu, buď protože nebyli tak nadáni, nebo protože byli vyloučeni, tak já si myslím, že na to bychom se měli soustředit, abychom zabránili tomu, eh, že ta katastrofální cesta eh, by už neexistovala, protože mm, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Krásný dobrý den, pane komisaři. Samozřejmě je velice zajímavé vidět tady, jak se hovoří o investicích, jaké jsou cíle, zejména v oblasti Erasmu plus, také hlavně vzdělávání učitelů. Stojíme před velkými výzvami, co se týká robotizace, digitalizace, ale to jsou prostě věci, které už existují a proto potřebujeme ty nejlepší učitele ve školách, ale abychom měli nejlepší učitele ve školách, musíme mít samozřejmě také politiku, vytvářet takové podněty, aby jsme ty nejlepší učitele získali. A když tomu tak nebude, Bude to špatné. Podívejme se na platy, které které, který učitelé mají. Je třeba, aby měli také k dispozici mm, takové možnosti a nástroje pro výuku, aby umožnili to nejlepší vzdělávání. Když se teď podívám na VFR, zmiňujete se o Evropském sociálním fondu, ale ten byl přece vyškrtán. Když se teď podívám na jednotlivé částky, a podívám se na to, jak to tady má být posunováno, ty peníze z jedné části na druhý, tak se škrtne něco v Evropském sociálním fondu a pak se zase zavede Evropský sociální fond plus, že se má vydávat daleko více prostředků. No tady, pane komisaři, sice s vámi souhlasím v tom, že musíme mít přiměřenou politiku i pro venkovský prostor, a samozřejmě i ty znevýhodněné oblasti, ale to nebude kompatibilní s tím, když se prostě o 45% škrtnou prostředky ve fondu soudržnosti a teď stojíme ještě před Brexitem, musíme zvážit, jak to všechno můžeme zvládnout. Máme tady bezpečnostní politiku, samozřejmě musíme výdaje škrtat, ale nesmíme vytvářet žádnou asymetrii v Evropské unii. Musíme dbát na soudržnost a jsou lidé, kteří získávají na, na, z fondu někteří nech. A když se podíváme například na Portugalsko, tady se ukazatelé zlepšili V minulosti v roce 2013 jsme se snažili překonat hospodářskou krizi, byli jsme bankrot a vyvinuli jsme skutečně velké snahy, všichni Portugalci a tady nemáme pocit, že by to Evropská komise nějakým způsobem ocenila. A na to bych chtěla napřít vaši pozornost. Když dáme investiční politiku do sociální oblasti, no tak potřebujeme k tomu odpovídající fondy, odpovídající částky i pro znevýhodněné oblasti, protože jinak budeme mít stále ještě zvyšování sociální asymetrie v Evropě. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám, pane Katajnene, k tomu, co jsem už řekl, a sice sociální investice. Už tady zazdělo, že sociální politikou je v kompetenci členských států a Evropská unie jistě má úlohu v případě jaksi hlavních směrů, ale také v pomoci financování při uskutečňování větších sociálních cílů. Ale když tady hovoříme o národní odpovědnosti, je třeba zmínit se o tom, že v minulosti to bylo vzdělávání, vzdělávací systémy i jiné oblasti, které nejvíc trpěly politikou škrtů. A jak už říkám, bylo to takové, že se spíše investovalo do stavění silnic a tak dále, víte? A teď, když se podíváme na Evropský semestr 2019 a Eh, vneseme do toho, co vy jste tady řekl, zvýšená pozornost eh, této. Nedomníváte se, že ta oblast 3 eh, to jsou nerovnosti a mobilita by měly obsahovat více indikátorů, aby se překonávaly především rozdíly v platech, které se vyskytují ve všech členských státech a aby každý stát, který pracuje na svém rozpočtu, si uvědomil, že musí také se na um, tyto nerovnosti zaměřit a na to, aby se snižovaly, protože ten index tady narůstá a už je jeden z nejvyšších v Evropské unii. Musíme se uvědomit, že máme také země, které se snaží dohnat ty větší a teď bych se rád vrátil eh, k investicím do sociálních záležitostí na úrovni Evropské unie. Vy jste tady zdůraznil, že je třeba mít dostatečnou kvalifikaci a že 2,4 by měly být navršen nebo z 26 na 50 milionů. A eh, začátkem tohoto roku se odhadovalo, že tady máme propast asi 150 milionů, co se týče investic do sociální oblasti, hm, když se podíváme na příslušné kalkulace. A, to, co teď bylo naplánováno, je vlastně pouze zůstání na půl cesty a chcete-li uskutečnit eh, vaše cíle a dosáhnout, tak vaše navrhované řešení vlastně není řešení. Pak jste se zmínil o EFSI No, já jsem se ve svém předešlém příspěvku nemohl vyjádřit o těch velkých zeměpisných nerovnováhách. Já znám ta vysvětlení, jedno se týká HDP pro zdůvodnění takové propasti, potom velikosti jednotlivých zemí, ale ať už je vysvětlení jakékoliv, ten výsledek zůstává stejný. Nerovnosti zůstávají stejné, trpí tím venkovské oblasti. Už tady na to upozornili kolegové, takže já se domnívám, že pakliže chce komise skutečně dosáhnout změny, musí vyvinout velké úsilí vrátit se k politice soudržnosti a ke specifické sociální soudržnosti a můj poslední bod souvisí s tím, o čem jste se zmínil, eh, program strukturálních reform. Jak si všichni uvědomujeme, strukturální reformy jsou spojené s odstraňováním bariér pro hospodářskou soutěž, flexibilní trh práce a tak dále a tak dále. A to eh, bylo zveřejněno ve stanovisku začátkem tohoto měsíce ve zprávě týkající se programu na podporu sociálních eh, záležitostí, kde jsme specifikovali velice dobře, že tady je třeba zaměřit se na zdravotnictví a vzdělávání ve všech sociálních oblastech, čili my velice vítáme vaši podporu a velice rád bych na vás apeloval, abyste Eh, propagoval tento způsob chápání přístupu k těm sociálním reformám, protože to, jak jste řekl, je právě klíčem pro to, abychom dosáhli toho žádaného obratu. Eh, v únoru tohoto roku se konala konference s velkou účastí evropských institucí a leitmotiv bylo investice do lidí, cesta ku předu. No tak pojďme to skutečně dělat tímto směrem. Merci, monsieur le vice-président. Je vous laisse la dernière fois la parole. Okay. à ces questions. Prosím, eh, eh, vezmete si opět slovo, pane místopředsedo. Pro Paní Ribero se zmínila, eh, že by měly existovat pobytky pro učitele, zmínila jste se o platech a tak dále. Platy zjevně jsou důležitou částí když se vytváří pobítka, kdo se uchází o pedagogický personál. Jsou to ti nejvzdělanější anebo někdo jiný. A chtěl bych ale toto propojit eh, s tím, co uvedl pan Pirinský se strukturální, o strukturálních reformách v sociálním sektoru, včetně vzdělávání. Uvedu příklad z mé země a musím přiznat, že byl, jsem byl trochu překvapen, když jsem viděl statistiku o tom, že Finsko používá méně, než je eh, průměr OECD, nebo vydává méně, než je průměr OECD na vzdělávání a přesto eh, jsou výsledky dobré. Takže peníze nejsou to jediné, co vysvětluje úspěch. Nechci tím říci, že učitelé by neměli být dobře placeni. Jejich platy ve Finsku nejsou až tak vysoké nechci eh, tomu více eh, dodat, ale nejsou až tak vysoké. Je zde ještě něco jiného ve vzdělávacím systému, eh, co činí tu profesi atraktivní a také velmi respektovanou. Takže ten vztah mezi rodinami a učiteli jsou velmi důležité, je důležitý tento vztah mezi učiteli a rodinami jsou velmi důležité. Je velmi důležité. V jedné době jsem byl premiér v, v mé zemi a moje dcera navštěvovala školu, bylo jí šest. Byl to jeden z prvních dní eh, eh, pro ní ve škole a já jsem tenkrát dával tiskovou eh, konferenci. A viděl jsem, že mi právě volá učitelka a řekl jsem eh, svému zástupci, vemte tu tiskovou konferenci, volá mi učitelka, eh, chce se mnou mluvit a mm, tedy bylo to pro mě samozřejmé, že jsem tedy upřednostnil telefonický hovor s učitelkou své dcery před tiskovou konferencí. To je prostě u nás normální, ten mm, blízký vztah mezi učitelkou a rodiči. A na to se musíme zaměřit více, na, eh, i v té strukturální reformě reformě. Nejde pouze o peníze. Musíme lépe využít zdrojů. Musíme zatraktivnit um, učitelskou profesi. Takže eh, ten podpůrný servis v rámci strukturální eh, reformy musí být eh, zaměřen právě na to. Portugalsko je dobrý příklad. Výsledky se stále zlepšují, alespoň podle OECD díky těm reformám. Ano, je pravda, navrhujeme krácení fondu soudržnosti, nicméně sociální fondy, respektive sociální fond, bude 100 miliard a také dopad investic bude alespoň o polovinu vyšší než v současnosti. Některé země si vedou dobře. A proto jsou eh, příspěvky z Fondu soudržnosti nižší a tak dále. Dále určitá mezera 100 milionů místo 50 to je pravda, ale musíme také podpořit členské státy více, aby plnili své úkoly, tak aby všechny finanční prostředky nepřicházely z našich zdrojů. A pokud je o EFSI, nerovnost nejrealističtější způsob, jak eh, přistupovat k tomuto problému, je vlastně eh, poměr EFSE na HDP nebo k HDP. To znamená poměřovat, jak eh, vy dokázala země eh, zužitkovat EFSE vzhledem ke svému hrubému domácímu produktu. Estonsko, Bulharsko, Portugalsko, Španělsko a Finsko si vedou nejlépe. Eh, tyto země jdou správným směrem. Nejlepší by bylo, respektive děkuji, že jste se na to ptali, jinak by to zůstalo utajené. Je to sice fond, který je poháněn poptávkou, ale eh, splnil přesně to, eh, co jsme očekávali. To znamená, vyřešil selhávání trhu a pomohl malým a středně velkým podnikům a také jiným. Takže veškeré další informace eh, si můžete eh, nalézt na internetu a já vám děkuji za dobrou diskusi. Rozhodně my děkujeme vám za to, že jste byl ochoten mezi nás přijít. Musím říct, že toto je pro nás zásadní věc, taková ta výměna názorů. A já bych vám chtěla říci rád, že se těším, až se uvidíme za, za krátko opět v rámci naší stále výměny názorů. A nyní e, jsme u posledního bodu na pořadu jednání, což je poněkud speciální bod, neboť se jedná o eh, není to text, kde bychom probírali pozměňovací návrhy, ale během našeho posledního zasedání výboru EMPL jsme eh, tady vyslechli vystoupení několika poslanců, která se týkala sociálního konfliktu, který máme zde v Evropském parlamentu. Je to spor a sociální konflikt mezi eh, tedy zaměstnanci tlumočníky a managementem. Eh, ve Štrasburku jsme eh, také hovořili o tomto bodu a řekli jsme si, že by bylo vhodné, abychom si vyhradili samozřejmě vymezený čas zde přímo na výboru, abychom mohli mít výměnu názorů s těmi, kterých se to tedy týká, eh, zejména tedy se zástupci tlumočníků. Takže budeme mít 15 minut na prezentaci zástupce tlumočníků a pak budeme mít takovou čtvrt hodinku ještě, eh, kde budou moci kolegové vystoupit, zejména koordinátoři. Já děkuji již nyní tlumočníkům, především v první řadě za jejich práci, která je pro nás zásadní, i když eh, tedy jste v tomto sociálním konfliktu. Za to vám děkuji, že pracujete. Také děkuji za to, že jste přišli vysvětlit vaši situaci sem i vaše požadavky. Já osobně eh, nemám pocit, že bychom se mohli vyjadřovat k samotnému obsahu sociálního vyjednávání v rámci podniku, který se nazývá Evropský parlament, ale je to, je to také podnik, ale je důležité a co jsem si vyslechl během eh, poslední zasedání naší schůze, tak jsem z toho pochopil, že je důležité, aby náš, eh, naše sněmovna parlament zachoval princip sociálního dialogu a sociálního vyjednávání eh, v plné podobě. A nyní tedy dávám na 15 minut slovo panu Robertovi Akinovi a paní Astrid Knoke a rovněž paní Anna Viva se, eh, omlouvám se, jestli jsem to nějakým způsobem eh, než správně vyslovil, ale nemám ty jména k dispozici, takže se ještě jednou omlouvám. A máte tedy tento čas vymezený a můžete si ho volně mezi sebou rozdělit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem členům našeho výboru, vašeho výboru, že jsme tak krátkodobě dostali tento termín. Já budu velice stručný a už teď se musím omluvit u kolegů. Eh, budu hovořit angličky. Celé roky se tady o tom tématu vyjednává v angličtině a na schůzkách s administrativou se netlumočí, takže se musíme eh, domluvit prvé bych chtěl zdůraznit, že eh, tlumočníci eh, jsou eh, specifickou kategorií zaměstnanců. Proto máme také i specifické pracovní podmínky. Proč? Protože, jak bylo uznáno v mnoha lékařských studiích, máme velmi vysokou míru stresu. Je po nás požadována velmi vysoká míra koncentrace, protože vyvíjíme různé činnosti současně, to znamená simultánně nasloucháme, musíme porozumět, rozumět a překládat e, simultánně text. Nemáme žádnou kontrolu nad e, rychlostí e, naší práce a na rozdíl od zbytku zaměstnanců nemáme kanceláře, to znamená, jsme vlastně putovní pracovníci, kteří pracují v omezeném prostoru. Také jsou spojeny s tlumočením v Evropském parlamentu velké výzvy. Za prvé máme velmi, nebo máte velmi krátkou řečnickou dobu, to znamená,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 Projevy jsou eh, čtené mimořádně rychle a jsou tedy čtené. Normální rychlost je 100 až 150 slov za minutu. Rychlost v Evropském parlamentu 200 až 250 slov za minutu. My jsme se snažili tento problém nastínit. Kromě toho jsou zde jiné výzvy, například narůstající počet odborných slyšení, na které se musíme připravit a nové pracovní podmínky, které byly vlastně uvedeny v platnost minulý srpen, nám neumožňují dostatek pracovní Eh, přípravy a tím se ohrožuje kvalita služby. Také máme zvýšený stres z důvodu webového streamování. Mnohé eh, zasedání jsou vlastně přenášeny internetem a nemáme vůbec žádnou kontrolu nad naším pracovním rozvrhem. Náš program eh, vytváří programming, tedy management. My se musíme tomu přizpůsobit a mnohdy jsou změny na poslední minutu, což vyžaduje velkou pružnost. Proč protestujeme? Protože jsme vlastně vlastně velmi mírumilovná kategorie zaměstnanců. Jsme velmi pružní už po desetiletí, ale nyní protestujeme z řady důvodů. Za prvé jsou zde právní otázky. Nové eh, pracovní podmínky byly vlastně uvaleny jednostranně v rozporu s řadou pravidel, zejména eh, je to eh, vlastně revizní doložka předchozích pracovních podmínek, která vyžaduje dohodu s, praco- s tlumočníky dále služebním řádem, protože je zde nové ustanovení, které e, ukládá konzultace s výborem e, zaměstnanců. K tomuto nedošlo. A dále pak je zde jeden specifický bod v novém textu, který e, je v rozporu se směrnicí o určitých aspektech pracovní doby. Je to, konkrétně se to týká času denního odpočinku a je to také v rozporu mezi dohodou kole, s kolegy na volné noze a evropskými institucemi. Není tady tedy zcela respektován tento rozdíl. A je zde také nedostatek smysluplného sociálního dialogu a proto jsme dospěli eh, do bodu, kde jsme eh, odbory, jak víte, 28. května předložili oznámení o stávce a od té doby nedošlo k setkání mezi managementem Evropského parlamentu a odbory, aby se eh, nalezlo řešení tohoto pracovně právního sporu a také takzvaná koncertace nebo nebo dohodovací eh, eh, řízení mezi generálním tajemníkem a vedením a tedy výborem eh, zaměstnanců, které, eh, které mělo skončit v roce 2017, nepřineslo dosud žádné spory. Eh, bylo to velmi zdlouhavé a bez jakých to, jakýchkoliv matatelných výsledků. Ale vraťme se na chvilku eh, k problémům sociálního dialogu, než jsme dospěli k oznámení o stávku. Vedení Evropského parlamentu dvakrát ukončilo jednostranně vyjednávání, i když naše zastoupení se snaží snažilo o zblížení pozic. Vedení, respektive námitky vedení Evropského parlamentu se neustále měnily. Neustále přidávali další a další požadavky k proměnlivým cílům. Dále byl zde nedostatek transparentnosti. Neměli jsme plný přístup k statistikám ani eh, k eh, datům, údajům DG Link, pokud eh, jde tedy o důvody změn, které prosazuje vedení a tento přístup e, neměli ani odbory, ani my a také docházelo k e, postupu poskytování chybných informací na zasedání Byra ve Štrasburku. Například byl zde převýprávěn pouze pouze jedna část eh, příběhu a nikoli celý obrázek. Prostě eh, ta situace byla zkreslená. Jak vidíte kolem sebe eh, na sklech vitrin. Máme zde transparenty i proto, že naše právo stávkovat bylo vlastně omezeno až do vlastně míry 60%. 60% tlumočníků bylo vlastně zakázáno stávkovat tím, že byli vlastně eh, nuceně nasazeni do kabin, ale eh, my se snažíme být s nimi eh, solidární. A my také protestujeme mm, kvůli vlastně povaze těch pracovních podmínek, které na nás byly vlastně uvaleni. Chceme nadále zajišťovat vysoce kvalitní službu, ale chceme také zachovat naše zdraví zdraví a rovnováhu našeho, naší životosprávy, respektive kvalitu našeho životního stylu. Naše eh, pracovní doba je denně již vyšší než pracovní doba kolegů v OSN, kde mají vlastně eh, denní strop 6 hodin a u nás je to 8 hodin. A eh, Kromě toho máme vlastně i mnoho práce nad rámec standardní pracovní doby. To znamená dříve nebo později, než je standardní pracovní doba. Také pracujeme, musíme být k dispozici velmi dlouhou dobu, 12 hodin denně v Evropském parlamentu a to e, aniž by se do toho započítávala naše disponibilita na telefonu, naše vlastně pracovní pohotovost na telefonu. E, to vše vlastně eh, vyústilo do obrovského nedorozumění, totiž, že pracujeme pouze, když se nacházíme v kabině. To je ta viditelná část naší práce. To je ale pouze špička ledovce, jak říkám. Tak jako kdyby eh, poslanci pracovali pouze, když jsou na zasedáních. Jako kdyby ta práce, kterou odvádějí, když studují dokumenty, když se setkávají s občany, když pracují v kancelářích, se eh, vůbec nezapočítávala. Tato práce, ale kterou my provádíme, mimo kabiny je také zcela nezbytná. Zaručuje naši kvalitu, zaručuje funkčnost celého systému, zaručuje naši přípravu. Já nechci zacházet do podrobností, nemáme na to čas, ale tady vidíte několik důvodů, které vysvětlují, proč eh, statistika, kterou vedení Evropského parlamentu eh, poskytuje, je chybná, protože tolik věcí není bráno v potaz. A následující obrázek vám eh, graficky znázorňuje, co děláme. To je typický program kolegy. Na právě pravé straně vidíte denní program. Tento kolek, kolega nebo kolegyně měl neštěstí, protože e, má tři velmi technické odborné e, setkání plus trialog e, v tom též týdnu. To znamená, na všechno se musí připravit a jediné, co se započítává do statistiky, je čas v kabině 24 hodin, ale veškerá příprava, údržba jazyku, vzdělávání se do toho nezapočítává. A na tento týden týden se bude muset připravit na 35 až 40 různých bodů programu ve výborech. Bylo řečeno, že tlumočníci jsou odolní vůči změnám a že e, chtějí e, pracovat pouze tak jako doposud, ale nic není e, vzdálenější pravdě, protože od roku 2002 jsme přišli o 81 pracovních míst zaměstnanců států a přitom se naše práce více než zdvojnásobila, to znamená, pracujeme víc s menším eh, počtem personálu. my budeme eh, muset zajistit vyšší míru pružnosti díky novinkám, které byly zavedené v pracovních podmínkách, eh, v podmínkách a to začne platit okamžik tě, to znamená například během oběda, obědní přestávky dochází k většímu počtu eh, zasedání, aniž by eh, se navýšil eh, počet tlumočníků a navíc přibývá i vyšší počet jazyků. Mnoho kolegů má 6-7 jazyků a stále si přidáváme další. To vše samozřejmě vyžaduje čas a zanícení a angažma. Závěrem lze říci, že jsme už učinili řadu ústupků, abychom vyšli vstříc potřebám Evropského parlamentu parlamentu. A bohužel vedení Evropského parlamentu ale není tak vstřícné nepřijali eh, žádné z našich hlavních požadavků a mm, lze říci, že chtějí mít koláč a současně ho jíst a eh, současně snížili počet eh, stálých zaměstnanců, chtějí i snížit zařízení, chtějí snížit výdaje na kolegy na volné noze, současně ale chtějí pokrýt neustále narůstající počet zasedání. To znamená, je to určitá kvadratura kruhu. Chtějí mít vzít všechno, aniž by řešili strukturální problémy. Nemůžeme to vyřešit na základě těchto nových eh, pracovních podmínek. Takže jaká je z toho cesta ven, jaký je, jaké je vys východisko. Od eh, srpna 2017 eh, vlastně vedení eh, implementuje jakousi verzi light pracovních podmínek a to odpovídá do jisté míry proti návrhu tlumočníků. My se domníváme, že kompromis mezi těmito dvěma návrhy by mohlo být určitým řešením. Ehm, ideálně bychom chtěli mít řešení ještě před létem, protože protože toto se už táhne příliš dlouho. Vždy jsme byli připraveni um, učinit ústupek. Během miniplenárky v květnu v Bruselu jsme ukázali, že jsme ochotní jít nad rámec stávajících pracovních podmínek, pokud to okolnosti vyžadují. A vždy tomu tak bylo nechceme samozřejmě víc peněz. Jsme spokojeni s našimi platy, které jsou stejné jako platy ostatních zaměstnanců v parlamentu. Chceme pouze slušné pracovní podmínky, protože chceme nadále poskytovat vynikající servis a chceme si zachovat také naše zdraví a rovnováhu mezi eh, naším soukromým a pracovním životem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tuto prezentaci, která je velice instruktivní, i když v rámci velice omezeného času, ale je velice významné, že si vás můžeme vyslechnout. A teď dám slovo a požádám kolegy, aby se omezili na dvě minuty tak, aby měli možnost se vyjádřit všichni a začneme EPP. A já myslela, že jste už ukončili vaše prezentace, ale promiňte, já bych ráda také tady představila perspektivu freelancu. Takže prosím pěkně, velice stručně, já si totiž myslím, že je nesmírně důležité, aby i vy jste si mohli vyslechnout reakce našich kolegů. Děkuji mnohokrát. Eh, krásný dobrý den, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Eh, Roberto tady velice dobře představil situaci podmínek práce obecně, ale ráda bych vám také představila perspektivu eh, tlumočníků na volné noze, protože když se jedná o práci tlumočníků na Evropské, v Evropském parlamentu, uvažuje se pouze o zaměstnancích, kterých je 269, ale třeba říci, že Evropský parlament každý rok rekrutuje 1500 tlumočníků na volné nohe, noze pokrývající více než 50 hodin tlumočení. To znám a většina z nich jsou OSVČ. Eh, eh, tyto eh, tlumočnice na volné noze AIC. Jsme velice kvalifikovaní tlumočníci a odborníci, kteří jsme překonali a mm, dostali velkým výzvám. Pokrýváme všechny oficiální jazyky Evropské unie a vykazujeme obrovskou flexibilitu. zastupuje nás i, i Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků, která je největší a nejstarší organizací tlumočníků. Od roku 1969 mají evropské instituce instituty dohodu s AIKem upravující specifické podmínky freelanců a základním zásadou je dodržení rovnosti mezi tlumočníky na volné noze a zaměstnanci. Ovšem, tyto podmínky práce, které nám byly vnucenty, naprosto porušují tuto zásadu, co se týče noční práce, kompenzace za mise, nedostáváme stejné kompenzace jako zaměstnanci. A tyto vnucené podmínky nejsou vůbec přizpůsobeny rekrutování eh, tlumočníků na volné noze, eh, protože normálně bychom měli mít možnost být rekrutovaní týden předtím, ale přitom se to děje v současné době třeba jedno, jeden den předtím. také se vůbec nerespektují normy v jiných sektorech Evropské unie ani na mezinárodní úrovni. Kromě toho evropské instituce se nacházejí v naprosto dominující situaci, co se týče tlumočení na našem kontinentu, co se týče objemu rekrutování v minulém roce byly snahy snížit náklady a to omezilo práci tlumočníků na volné noze. My chceme legitimní podmínky, abychom měli také dostatečnou dobu na přípravu. Možná nebudete vědět, že Evropský parlament častěji rekrutuje méně než 24 hodin před prací, dokonce i ten den, kdy už začaly schůze. A to vytváří obrovský tlak ta, jak na kvalitu profesní, tak na přípravu, ale také vůbec na důstojnost tlumočníků, kteří se dostávají stále více do prekérních podmínkem. A e, dopad na tlumočníky tady, ať už to jsou zaměstnanci nebo tlumočníci na volné noze, eh, velice zhoršily podmínky práce a neumožňují naší důstojnou práci. Nemilte se. Tlumočení je eh, profese eh, pro profesionály. Eh, dámy a pánové, eh, tlumočníci na volné noze chtějí hájit naši profesi a v tlumočníci v celé Evropě na nás hledí a samozřejmě hledí na to, jaký dopad to bude mít i na Děkuji, nejdříve dám slovo různým politickým skupinám. George Bach za EPP, prosím, co možná nejstručněji dvě minuty. Děkuji, děkuji, Claude. Já zde nechci se zmínit o těch velkých požadavcích a o těch velkých odborných znalostech. To si myslím, že je nám všem známo, jak probíhá práce na výborech, to víme všichni poslanci a myslím, že si toho velice vážíme. Každý, každý den práce tlumočníků. Mně také nejde o obsahy. To je, myslím, velice specifické. Velmi specifické. A je to také věcí eh, zástupců delegací a odborů. Ale myslím si, aby někdo mohl hájit či zastupovat tuto věc, je třeba, aby byl zahájen reálný sociální dialog. A o tom jde. O tom jde a velice lituji toho a velice eh, je zvláštní podle mne, že zde v parlamentu my velice rádi na venek na někoho ukazujeme mimo parlament, na ty takzvané podniky jisté či podnikatele, kteří nedodržují pravidla sociálního dialogu nebo se ho neúčastní. A u nás v parlamentu nedokážeme, eh, byla na to velká lhuta celých měsíců, se opět k dialogu sociálnímu vrátit, zcela konkrétně a zástupce tlumočníků o tom hovořil. Řešení nejsou vůbec až tak vzdálená. Eh, a Kdyby tady existoval skutečně rozumný dialog, tak je možné dospět k řešení ještě před letní přestávkou. Nemůžeme eh, tuto práci řídit jako nějaký produkční podnik. Toto je služba. Zástupci tlumočníků několikrát se toto zmiňovali a každý den ukazují, že jsou velice flexibilní, že jsou velice eh, jaksi ochotní tu situaci řešit a toho bychom si měli vážit. A co možná nejrychleji bychom se měli vrátit zpět k sociálnímu dialogu, abychom dosáhli řešení ještě před letní přestávkou. Děkuji vám. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pan Marta za SAD. Děkuji, Klode. Děkuji mnohokrát tlumočníkům za jejich vysvětlení. Už to částečně známe, protože jsme si četli, já jsem si četl Eh, vaše příspěvky, ale eh, co se týče postupu generálního tajemníku, který ží, eh, řídí Evropský parlament, jako by řídil jakýkoliv jiný podnik, ale jakýkoliv jiný podnik se liší od instituce, kterou má říci, protože kdyby se stalo toto, tak by byla práce blokována a teď jsou tlumočníci donuceni pracovat. A to je skutečně naprostý protipol toho, co by mělo být naší hodnotou. Je to ilegální ve, týkající se práva na stávku, které jim bylo upřeno. Jak je možné, že my, zvolení zástupci lidu, to můžeme akceptovat? Eh, eh, oni udělali všechno pro to, aby nám řekli, Eh, podívejte se, jak je třeba je nahradit. Ale kým? Freelancemi? Eh, to eh, je, já bych řekl, jako klínex. Vemu si něco, hned to vyhodím jako papírový kapesník. A takhle se s nimi nakládá. A já tady stále říkám, že věrohodnost zástupce lidu je jeho kapacita, aby aplikoval na sebe totež jako na ostatní. Eh, já tedy si nemyslím, že Tajány a jiní poslanci by akceptovali stejné podmínky, které jsou jim vnucovány. Nestačí si jenom vyslechnout, nestačí to. Já jsem byl skutečná, skutečně šokovan, když jsem viděl, že, byli, eh, že jim bylo nařízeno pracovat a bylo jim upřeno právo na stávku. A to skutečně nejsem schopný akceptovat. Eh, to je tedy skutečně akci, je nutno udělat akci, která se projeví i na venek a skutečně eh, obvinit evropské instituce eh, protože máme tady tři podpisy, tří předsedů, Junckera, Tajányho a ještě neoschl ten podpis a už odmítají vyjednávání a práva na sociální dialog. A to je třeba tvrdě odsoudit. Merci, je pense que... Děkuji. Mám pocit, že za EKR zde nikdo není, ani za ALDE, takže paní Karin za GUE. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Děkuji také za každodenní práci, to říkám všem tlumočníkům. Naprosto závisíme na vaší práci a většina z nás to také uznává a respektuje, že pracujete za obtížných podmínek a proto e, jsme také rádi, že jste přišli k nám a informujete nás o tom. Jsem hluboce znepokojená a také rozhořčena e, tímto postojem, který se zde projevuje vůči tlumočníkům. A chtěla bych upozornit zásadně na to, že existuje právo na to vést seriózní vyjednávání a sociální dialog. A je nejvyšší čas pro to, aby vedení parlamentu se vrátilo zpět k jednacímu stolu abychom mohli jít do letní přednášky i s tím, že bude vyřešena eh, pracovní situace tlumočníků po eh, letní pauze. Není přijatelné eh, to chování, které vidíme u managementu, vedení parlamentu, je třeba vyjednat tak na to, aby se ta situace změnila a aby se vedení parlamentu opět vrátilo zpět k aktivnímu postoji a vyjednávání. Děkuji, již tady nikoho za zelené ani za FTD nemám. Takže za ENF pan Dominik Martán. Děkuji vám, pane předsedo. Já osobně si myslím, že je to velice jednoduché. Toto je vyjádření Evropské unie, která je ultraliberální, která za každou cenu se snaží vlastně z každé práce dělat prekérní práci, tedy nejistou práci. Tady vidíme, jak se to dělá. Tady se navyšuje míra freelanců, kolegu na volné noze. Pokud jsem to pochopil, tak to jsou lidé, kteří pracují bez reálné ochrany a současně se zatěžují mnohem více e, zaměstnanci, funkcionáři, starí zaměstnanci, tlumočníci, tím, že se jim vnucí čím dál tím obtížnější podmínky. A e, pro pana Veleho asi takto je cesta, jak dělat úspory. Já si myslím, že to je ostudné pro tuto instituci, která by měla být příkladem a která ve veškerých svých projevech, veškerém diskurzu říká pravý opak toho, co dělá. A podle mne tato Evropská unie je ultraliberální. Co dělá se svým vlastním personálem, se svým zaměstnanci i, tlumočníky. To je ta strategie, kterou projevuje vůči národům členským státům. Vždy je to k užitku k ultraliberalismu. Jde o to, aby jsme měli nejistou práci, nejisté pracovní podniky, tu takzvanou flexi securitu. Vše je to, co vlastně členské státy dělají na svých národech a my zde přímo v naší sněmovně. Děkuji mnohokrát, teď jsme ukončili Eh, Sofia Ribeiro, děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat tlumočníkům za veškerou práci, kterou odvádí, protože, a také za kvalitu práce, kterou mají. A zde bych tě, zde chtěla nadnes dvě otázky. Ta první se týká sociálního dialogu, sociálního vyjednávání. Já si myslím, že bychom měli pouze podpořit to, co řekl kolega Bach ze EPP. Musíme mít reálné vyjednávání konkrétně a my máme zvyšovat odpovědnost jako výbor klub k tomu, aby se došlo k nějaké konkrétní akci, aby tedy vedení parlamentu management nám zejména sdělil, co se dělá pro to, aby byla větší transparentnost v tomto procesu a dále? Co se dělá pro to, aby veškerý ten časový harmonogram, jak tedy byl vlastně řízen a jaké jsou vlastně perspektivy či cíle vlastního generálního ředitelství pro to, aby i v budoucnosti eh, dokázal tedy dořešit tuto otázku. A co se týká eh, vlastně těch rekvizicí, toho donesené práce ve Štrasburku, to je naprosto nepřijatelné, neboť eh, tam měl být pouze minimální servis. A já si myslím, že tedy byro našeho výboru EMPL by měl hovořit tedy s vedení parlamentu a vyžádat si od nich vysvětlení, proč postupovali, jak postupovali, co vlastně zatím vším je za tou nucenou prací tlumočníků ve stávce, protože podle nás Toto není minimální servis, toto není eh, to, jak by se měl chápat minimální servis. Minimální servis se týká otázek bezpečnosti či obrany a to není Evropský parlament. Samozřejmě Evropský parlament je naprosto důležitý, ale nemusí mít a nemá nárok na to mít takovýto minimální servis, jak byl proveden. Proto je pro nás tato nucená práce přestávce naprosto nepřijatelná a musíme si vyžádat vysvětlení ze strany odpovědných generálních ředitelství. A musíme přijmout zcela jasný postoj proti tomu, jak se služby parlamentu v této věci zachovaly. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi ráda, že je zde taková podpora pro tuto konkrétní stávku a že pracovníci, kteří jsou tlumočníky, jsou zde podpořeni. Tato konkrétní profese je nesmírně důležitá, aby byla podpořena. Je, důležitá, je důležité, aby tato e, skupina v parlamentu měla jistotu a bezpečí, nejenom v parlamentu, ale ve všech institucích Evropské unie, protože e, je to určité zrcadlo, tvář Evropské unie. Když zničíme, když zkreslíme tuto tvář opatřeními proti našim tlumočníkům, tak to skutečně skutečně vyšle velmi negativní poselství. Bezpečnost a jistota a také zdraví při práci, to jsou hlavní prvořadé eh, podmínky, které nesmíme zanedbat. A ještě bych eh, chtěla odkázat na jednu studii, která byla provedena. Eh, podle této konkrétní studie tlumočníci v průběhu své práce, když tedy tlumočí, tak Uh, uh, neurologická aktivita v jejich mozku je obdobná té, která probíhá, eh, když dochází v mozku k mrtvici, k mozkové mrtvici. Prostě nervové impulzy střílejí všemi směry a je to skutečně obrovská zátěž pro eh, celý nervový systém a eh, lidský mozek. Takže my, instituce Evropské unie, musíme sloužit pro společnost jako příklad. Musíme 100% stoprocentně chránit naše pracovníky, zejména ty konkrétní eh, profese a jednotlivce, kteří eh, vykonávají velmi složité úkoly a úkony, zejména tak složité, jak eh, tlumočníci to činí. A v skutku existují ehm, medicínské studie, které jasně ukazují, že jednotlivci, kteří pracují ve velmi obtížných situacích, tak obtížných jako tlumočníci, mm, velmi mnoho riskují. Otázka, kterou bych chtěla položit, je tato. Odkud bere generální tajemník své instrukce? jaká pravidla on dodržuje. Jestliže tato pravidla eh, porušují principy Evropské unie, tak odkud tato pravidla vlastně vycházejí? Já si myslím, že je absolutně nezbytné, abychom my všichni si velmi dobře uvědomili, co probíhá během jednání, pochopili, jaké jsou zde jednotlivé strany, kdo řídí koho a odkud ty instrukce přicházejí. Tyto otázky si musíme položit a musíme se aktivně toho procesu účastnit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, prosím pěkně, paní poslankyně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Já chci především vám všem poděkovat za tato setkání. Už celé měsíce dostáváme signály od tlumočení, že nejsou spokojeni s podmínkami za jejich práci a třeba, že tady nejsme stranou jako výbor. Je nesmírně důležité, aby všichni poslanci z výboru EMPL měli naprosto jasno v tom, oč se tady jedná. Nepochybuji o tom, že Evropský parlament jako instituce snažící se o změnu světa vždycky když eh, vyzýváme členské státy, aby něco udělali, no tak taky musíme aplikovat na nás to, k čemu vyzýváme další státy. Musíme působit jako vzor, jít příkladem i díky opatřením, která zde uskutečňujeme. Těší mě, že došlo k tomuto setkání. Jsem hluboce přesvědčena o to, že práce tlumočníků je nesmírně namáhavá, nesmírně obtížná a že pracovní podmínky tlumočníků vyžadují také zohlednění těchto ohromných výzev a náročnosti. Jak dobře projevy budou tlumočeny, záleží také na tom, jak my jako poslanci pracujeme. Eh, samozřejmě je tomu tak, že v této profesi tlumočníka v Evropském parlamentu eh, se vyskytuje celá řada specifických opatření. Netýká se to jenom tlumočníků. Je tady poslanci, Eh, spolupracovníci, administrativy, všichni pracujeme ve velice obtížném rytmu, eh, velice často i večer, mm, velice často i pozdě večer a pak dochází k takovým otázkám, jak zorganizovat to všechno. To má a to je jiná otázka, to se netýká jenom tlumočníků. Tlumočníci mají například tři, překladatele mají tři týdny na překladu textu a my máme čtyři dny na změn na práci na pozměňovacích návrzích. Když se tedy hovoří o organizování práce v Evropském parlamentu, je třeba se na to podívat ze širšího hlediska. Eh, je, eh, já znám já tedy teď, pardon, neznám jednotlivosti, nejsem schopna to teď ohodnotit, nevím. Eh, jak mm, probíhal dialog mezi administrativou a tlumočníky. Vím, že existovalo x setkání v posledních měsících. Asi bychom to neměli nazývat dialogem, ale k setkání docházelo. A co mi tady dnes chybí, to je názor druhé strany. Já bych se ráda vyslechla také argumenty proti strany, protože v sociálním dialogu jsou vždycky dvě strany, ale slyšíme pouze argumenty jedné strany. E, to se zdá být všechno věrohodné, správné a dobré, ale pro mě by bylo daleko e, jaksi e, přijatelnější, kdybychom mohli konfrontovat jejich názory s protistranou. Tak či tak, to slouží k tomu, abychom lépe pochopili konflikt a situaci, která vznikla, protože, jak říkám, my v našem výboru nejsme žádná strana, ani nechceme být žádnou stranou v tomto konfliktu, eh, protože náš výbor nezaměstnává tlumočníky. My využíváme jejich služby, ale nezaměstnáváme je. A doufám, že tedy dostaneme kompletnější informaci tak, aby naše zhodnocení bylo spravedlivé a posloužilo věci. Děkuji mnohokrát. Merci. Děkuji. Eh, dávám tedy slovo, já jakožto předseda rozhodně dnes eh, asi nemohu udělat z toho nějaký závěr, na to je příliš brzy. Ten závěr, to doufám, to bude ta dohoda, eh, kterou vy byste do, dosáhli v rámci sociálního dialogu, ale pokud jsem to takto vyslechl, mohu říct, jsme solidární. Jsme solidární ve dvou smyslech tohoto slova. Když říkáme dvou smyslech, eh, mám tím na mysli solidaritu vůle. To znamená to, že my si vyslechneme vaše požadavky, Vidíme, že tady není dostatečný eh, patřičný sociální dialog, to chápeme. A tak to jsme s vámi. Ale zároveň jsme také solidární materiálním, hmotným způsobem. Já bych řekl téměř fyzickým. Eh, a nechci, aby to bylo vnímáno negativně, ale vy jakožto tlumočníci jste částí nás. Vy jste tady hovořili o vašich pracovních podmínkách, ale vaše pracovní podmínky jsou přímo spojeny já tady nejsem jako odborář, já jsem tady jako poslanec, ale to je propojeno způsobem, jak pracujeme my. Bez vás nemůžeme nic dělat. Vy jste určitým způsobem našimi mluvčími. I když vy nemůžete zradit nás hlas, vy ho musíte vy musíte nepřetlumočit a to je důležitý rozdíl. A je důležité, abychom vás naslouchali, to je jedna věc. A je pravda, že také musíme naslouchat vedení parlamentu. Také si nám poslechnou také dokumenty, ale já s tím nemám problém. Já nemám problém i například na schůzi koordinátorů, bychom si to nadnesli a vyslechli si vedení parlamentu, protože si skutečně domnívám, že sociální dialog nás zavazuje, abychom si vyslechli obě dvě strany i když my nejsme jednou z těch stran. A nemůžeme se spokojit pouze s tím, já tady navrhuji, pokud souhlasíte, každopádně to takto budu referovat na schůzi koordinátorů a také výboru, měli bychom tedy, jakožto výbor EMPL, když je pravda, že to netýká pouze našeho výboru, ale my bychom jakožto výbor EMPL měli jednak oficiálně tedy interpelovat jak eh, předsedu Evropského parlamentu, jak generální ředitelství Evropského parlamentu a podle, na, podle nás také předsedy našich politických skupin, neboť oni pak eh, chodí tedy na konferenci předsedů. Ne proto, abychom my se nějak vmísili do toho vyjednávání, to není naše role, ale rozhodně proto, abychom oficiálně litovali, že k této situaci došlo oficiálně, protože tato situace nám brání, abychom my v naším povolání poslance správně mohli fungovat, což je situace, která vlastně zabraňuje demokracii, aby fungovala. To je zásadní věc. A další věc, musíme připomenout, principy, které jsou vlastní Evropského parlamentu. To je zásada, o, o tom zde hovořili, zásada to, že to bylo spolu podepsáno třemi eh, předsedy Evropského parlamentu, je to ten sociální pilíř, o kterém tady téměř během každé schůze hovoříme, během každé zprávy. Dnes dopoledne tam nebyla jedna jediná zpráva, kde bychom nehovořili o otázce sociální pilíře, o sociálním dialogu, o sociálním vyjednávání. A dokonce to je vlastně i ten princip té, toho, té nucené práce tlumočníků, na to bychom se měli podívat, podívejme se na ten legální základ té věci, měli bychom se eh, tedy se tím zabývat. Vy jste tady hovořili o evropských předpisech a pravidlech, abych také mohl citovat úmluvy, základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, které ho, vlastně hovoří o, o právo na stávku a Sofie Ribeiro o tom hovořila. Jakým způsobem tedy bychom se měli postavit k těm rekvizicím, tomu systému nucené práce tlumočníků? Samozřejmě v jednotlivých českých máme, máme různá pravidla, ale zároveň jsou zde věci, které prostě musíme si zachovat a to se týká právě práce, eh, a také eh, to je ten mediální servis, který se zejména týká záležitostí obrany či bezpečnosti, ale to prostě není rámec, ve kterém my se zde pohybujeme. A Pále, a to říkal kolega, musíme se oficiálně zeptat, jak vypadala ta rozhodovací cesta, jak vůbec došlo k tomu, že se bylo přijato takovéto rozhodnutí o těch podmínkách. A pak bychom mohli říct, měli říct jasně, že my jako výbor EMPL chceme, já bych řekl i požadujeme, že chceme aby se závažným způsobem opětovně otevřela vyjednávací e, procedura a procedura kolektivního vyjednávání. Já si myslím, že je, my nebudeme vyjednávat za váš, to je váš job, to je vaše odpovědnost, ale je důležité, aby ten celkový proces um, kolektivního vyjednávání byl opět nastartován, protože my musíme respektovat naše zásady a respektovat naše vlastní instituci. Evropský parlament. Tedy já navrhuji, aby, abychom eh, toto takto předali Maritě, paní předsedkyně našeho výboru, také, abychom to takhle předali našim kolegům koordinátorům. Poslední věc, já nyní vystupuji ze své role předsedy tohoto výboru nyní a myslím si, že bychom mohli zvážit jiný typ akcí to tady neříkám jako předseda výboru MPL, to zdůraznuju, říkám to v jiné roli, ale víte, že řada poslanců, vy jste je slyšeli, zde jsou ochotní v každém případě vás podpořit. Je to jejich výběr, jejich svoboda. Takže pokud si přejete mít, navázat kontakt s těmito poslanci, ano, rozhodně. Samozřejmě já chci, abychom měli kvalitu sociálního vyjednávání, kolektivního vyjednávání u nás v parlamentu. Ono se to netýká pouze vás, tlumočníků. Já si tady vzpomínám na situaci, kterou jsme měli ve Štrasburku. To jsou lidé, ty takzvaní kontraktuální zaměstnanci, které prostě vyhodí. Které vyhodí, ale je to nekorektním způsobem provedeno. Takže já vám to nezataju. Já jsem byl celý život odborář a myslím si, že ať je to jakýkoliv podnik, se samozřejmě musí adaptovat, přizpůsobit, změnit, přizpůsobit nové situaci a to uh, samozřejmě sebou přináší nepříjemné záležitosti, to je součást života podniku, ale musí se to dělat v určitém rámci, v rámci respektování kolektivního vyjednávání, což je zásadní aspoň z mého pohledu. Já navrhuji, abychom to takto uzavřeli. Já jsem vám rovněž k dispozici, pokud eh, bychom mohli s kolegy, ne, já to, my to samozřejmě nevyřešíme, ale můžeme se nějakým způsobem snažit eh, o to, aby se to celé dořešilo harmonickým způsobem, yes. jak si to přejeme všichni. Děkuji vám. Grazie. Grazie, presidente. Grazie a tutti. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům, kteří vystoupili. Já bych pouze dovolil, budu velice stručný eh, Dovolte mi, abych eh, eh, prosím oschobývalost i kolegy za sklem, že budu ještě hovořit. My tady nyní uh, přesně naši pracovní dobu. A co se týče této otázky, z 99%, co zde, zde padlo, souhlasím. Co se týče způsobu sociálního dialogu, tady byla položena otázka, jak vůbec tomu mohlo dojít, že nebyl sociální dialog, i když se konalo tolik schůzek. A zde i my vidíme, a to říkají stále jasně naši právníci, že skutečný sociální dialog eh, probíhá pouze v případě, kdy obě dvě strany mají možnost ovlivnit ten konečný výsledek, tedy na ten, ovlivnit ten text pracovních podmínek. Ano, schůzky byly, to je pravda, setkání se konala, ale tlumočníci neměli možnost ovlivnit text pracovních podmínek. Nebyli jsme vyslechnuti k žádnému našemu důležitému požadovku. Nejde tedy o to, že tam zástupci budou fyzicky přítomní u jednacího stolu, ale jde také o to, že e, budou vyslechnuty naše požadavky. Co se týče těch rekvizicí, tedy tomu, že jsme byli nuceni pracovat, i když jsme byli ve stávce. Tady je třeba nalézt rovnováhu mezi dvěma poli, jednak právem na stávku a na druhé straně požadavky instituce. Ovšem tyto požadavky instituce se týkají minimální služby, která má být zajištěna. A to, k čemu došlo minulý týden, ale eh, to, k čemu dokází i tento týden, to není zajištění minimální služby a vůbec to nezaručuje svobodné právo na stávku. Tam došlo k tomu, že instituce si vyžádávala příliš mnoho tlumočníků, takže příliš málo tlumočníků mohlo eh, stávkovat, což je v naprostém rozpuchu s veškerými pravidly a také nad národními umluvami, o kterých jste hovořil. Konkrétně potřebujeme také více transparentnosti. Nemáme přístup ke skutečným eh, reálným údajům a statistikám, která by nám, které by nám řekly, co je pro tuto instituci důležité. Tento přístup nám byl vždy odepřen. Eh, administrativa samozřejmě zde asi nemá poslední slovo, tomu tak jistě je, ale má velice snadný přístup k poslancům. Veškeří poslanci dostali také prezentaci administrativy, která byla, myslím, velice eh, obsahovala velice zkreslené údaje o realitě naší práce. A pro administrativu takto eh, existovala možnost zastávat a hájit svůj postoj eh, obšírným způsobem než předem. Naši pra- práce je velice specifická, o tom hovořila také paní Kuněva. A časový harmonogram má různý vliv podle toho, co se přesně koná. A u nás, u tlumočníků, je ten vliv velice silný vliv toho konkrétního časovního harmonogramu. Tedy eh, pokud bychom postupovali standardním způsobem, tak bychom měli být přímo v zapojeni do veškerého vyjednávání. Ale od listopadu minulého roku byli tlumočníci vyloučeni od jednotacího stolu, jsou zastoupeni výborem zaměstnanců, stávkomitří, ale my nejsme součástí vyjednávání momentálně. Proto tedy prosíme proto, abychom mohli opět být součástí vyjednávání a také bychom si přáli nějakou politickou mediaci, nějaké zprostředkování, neboť momentálně pro nás není možné přiblížit eh, v své pozice právě z důvodu neflexibility, kterou projevuje administrativa. Eh, naše práce má vliv na vaši zákonodárnou práci, na zákonodárnou práci parlamentu. A ti, kteří vás venku naslouchají, vás budou ještě méně chápat, vám budou ještě méně rozumět, protože pokud my budeme špatně tlumočit, tak eh, lidé občané rozumět nebudou. A to není otevřená instituce vůči občanům, která by se měla takto projevovat. Ale my přeci všichni chceme, abychom byli blíže občanům. Děkuji vám mnohokrát za vaši solidaritu, také za tu fyzickou solidaritu. To je, myslím, krásná záležitost. Myslím si, že mm, tlumočníci jsou velice vděční za veškerý projev solidarity, který eh, byl nadnesen. Jsem velice také rádi, že jste hovořili o generální tajemníkovi, o předsedu a předsedu předsedech frakcí. Pokud bude existovat politická vůle, tak je možné problém vyřešit. Administrátor dostala vše, co si přála. Úspory, více efektivnosti, větší flexibilitu. My již pokrýváme nové potřeby parlamentu, ale my nechceme požadovat příliš. Říká se, pokud budete od nás požadovat příliš, příliš nadmíru, tak zničíte službu, která byla, myslím, jaksi, na kterou byl parlament po dlouhá léta velice hrdý. Děkuji vám mnohokrát. Takže ukončuji toto zasedání tím, že vám všem poděkuji. Poděkuji také těm, kteří seděli v kabinách. Děkuji vám všem za vaši přítomnost v sále a Závěrečné slovo. Nedávno v tomto sále nejrůznější politické skupiny se tu sešly, aby eh, vzdali čest filozofovi. A jedna fráze, věta, kterou mám rád, řekl, a to je pro mě důležité, vyjednávání, to je setkávání přání. Děkuji mnohokrát.